Okay, liebe herzlich willkommen zu unserer Milí kolegové, kolegyně, srdečně vítám na pokračování zasedání výboru INTA. A začínáme body 11 a 12. Společná debata o vztazích mezi EU a Islandem. A Okamžitě předávám slovo zpravodaji Borelimu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Přeji všem dobré dopoledne. Obchodní vztahy mezi Evropskou unii a zeměmi Evropského hospodářského prostoru jsou velmi kladné, dobře si vyvíjejí. Poslední vyjednávání s Islandem bylo pozitivní, což to dokázalo především co se, ukáze, především, co se jednalo o e, preference zemědělské výrobky a zeměpisné označování. V takovýchto dohodách máme obchod do značné míry omezený u zemědělských produktů a rybářských produktů. Vyjednávání budou prodloužena s Islandem, což je země, která se velmi blíží ve svých hodnotách Evropské unii. Dohody se týkají nových obchodních preferencí v, zemědělcí, v zemědělských produktech. A bilaterální vyjednávání navýšily množství zemědělské produkce, která se může obchodovat mezi Evropskou unii a Islandem. Je to součást výjimek. Týká se 90 obchodní výměny. Druhá část se týká zeměpisných označení. Tato vyjednávání probíhala souběžně s preferencemi a vedlo to k uznání 1150 zeměpisných označení z Evropské unie. Island v tuto chvíli nepožádal o žádná zeměpisná označení, ale v budoucnosti k tomu může dojít. V tuto chvíli jsou zeměpisná označení lépe chráněna na islandském trhu. Takováto lepší ochrana znamená vyšší ochranu spotřebitelů a lepší transparentnost obchodování. Vzhledem k tomuto Spravodaj doporučuje schválit obě dvě dohody, kteréž to povedou k lepší integraci zemí typu Island. Tato země je strategicky pro Evropu zajímavá. Zároveň je potřeba říci, že existuje řada aspektů, na které se bude potřeba budoucnosti ještě zaměřit. bude to vyžadovat spolupráci komise a férový a otevřený přístup Islandu. Jedná se především o zemědělské výrobky, které mohou na základě přílohy 4 a 5 vstoupit na evropský trh na základě výjimky. Island uzavřel dohodu s Čínou a v dopise Evropská unie říká, že je potřeba se zabývat eh, rozvojem bilaterálního obchodu a dodržováním řádných obchodních podmínek s dalšími eh, stranami. Děkuji velvyslanci Islandu za to, že vyslal svého velvyslance na toto zasedání a poděkoval všem spolupracovníkům za spolupráci. Ganz herzlichen Dank. Srdečné díky panu Borelimu a nyní zde s potěšením vítám paní velvyslankyni Islandu a dávám jí slovo. Paní, paní velvyslac Dotio, prosím. Thank you very much. Děkuji. A děkuji panu zpravodaji Borelimu za jeho slova. Ráda bych řekla, že dnes diskutované dohody a dohody, které byly zmíněny, jsou výstupem vyjednávacího procesu, který byl zahájen již v roce 2011 a který v září 2015 byl úspěšně završen. Tyto dohody byly podepsány, jak víte, v březnu. Island si zároveň vyjednal zvláštní preference pro zpracované zemědělské výrobky v rámci dohody s EEA. Tyto tři nástroje společně vstupují v platnost. Tyto dohody nahradí staré dohody z roku 2002 a 6 a představují pro hospodářské subjekty jak na Islandu, tak v Evropské unii další příležitosti k obchodu. Co se týče základních zemědělských produktů, u některých produktů byly tarify sníženy recipročně a sníženy u dalších produktů, případně byly poskytnuty kvóty bezcelní. Dostali jsme kvóty pro jehněčí a Evropská unie dostane pro sír a maso. Jakmile vstoupila tato dohoda o zpracovaných zemědělských produktech, tak obchodní výměna Evropské unie v podstatě bude zcela liberalizována, jak zmínil i pan zpravodaj. Tarify budeme mít pouze u jogurtu a u zmrzliny. Souběžně s těmito vyjednáváními Island a Evropská unie uzavřela dohodu o vzájemném uznávání zeměpisných označení u zemědělských výrobků. Je to poprvé, co Island takovou dohodu uzavírá. Veškeré potřebné procesy u nás doběhly a doufáme, že i v budoucnosti my si požádáme o zeměpisné označování některých ze svých produktů. Máme za to, že tato dohoda je oboustranně přínosná. Parlamentní postupy jsme završili a vláda chce dohodu ratifikovat ještě před letními prázdninami. Jakmile na islandské straně doběhnou vnitřní postupy. A velmi doufáme, že tyto dohody vstoupí v platnost co nejrychleji a začnou se uplatňovat, tak aby naše hospodářské subjekty, dovozci i vývozci, mohli začít využívat příležitosti, které tyto dohody skýtají. Budeme tak férový a transparentní, jako to jenom půjde. Co se týče bilaterálních dohod s Čínou, mějme na mysli, že pravidla země původu z této dohody by měly vyřešit jakékoliv obavy týkající se dovozu zemědělských produktů z Číny. Včera jsme se dívali do materiálu a nenašli jsme tam žádné zemědělské dovozy z Číny. Mám pocit, že to spíš bylo, eh, byl česnek čínský, který jsme dovezli z Nizozemska, ale to je něčem jiném. Jinak pochopitelně dodržujeme veškerá evropská pravidla pro dovoz zemědělských produktů. Ta pravidla jsou stejná. Děkuji. Také děkuji, paní velvyslankyně. A nyní dostanou slovo stínový zpravodajové. Za EPP je to pan Patrix a jeho zastoupí pan Kaspary. Prosím, máte slovo. Kolegyně a kolegové, stínový zpravodaj bohužel dnes nemůže být přítomen. Požádal mne ale, abych za něj učinil několik připomínek k této dohodě o ochraně zemědělských označení a dalších preferencí. Pak bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Borelimu za odvedenou práci a spolupráci. Rád by také zdůraznil, že jedním ze závazků dohody o Evropském hospodářském prostoru je dosažení postupné a liberalizace obchodování zemědělskými produkty. A proto tato navrhovaná dohoda o těchto preferencích je nezbytným krokem v potřebném směru jak pro Evropskou unii, tak pro Island. Jak probíhá liberalizace, je potřeba vzít v úvahu ochranu a citlivých zemědělských produktů, tarify a kvótami. Co se týče dohody o zeměpisném označování, tak zvláštní potraviny uznané v Evropské unii budou řádně chráněny i na Islandu, což je důležité pro řadu potravinářských podniků v Evropě. Island zatím nepožádal o žádné zeměpisné označení, ale v dohodě máme mechanismus, na základě kterého by se toto mohlo změnit. Jakmile začnou platit tyto dvě dohody, 90 zemědělských produktů EU bude mít přístup na trh Islandu bez cla a budou chráněny zeměpisné označení a proto se domníváme, že z toho budou mít hlavně velký přínos evropští zemědělci a producenti a proto to podporujeme. Děkuji, pan Danty, za SAD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já bych chtěl mnohokrát poděkovat panu Borelimu za odvedenou práci. Obě dohody, o kterých dnes vyjednáváme, odpovídají závazku z článku 19 dohody o Evropském hospodářském prostoru, který hovoří o postupné liberalizaci obchodování zemědělskými produkty. Jak připomněl pan zpravodaj, dohoda o zeměpisných označeních obsahuje chráněné názvy produktů Evropské unie a zajišťuje rovnocenou ochranu těchto produktů na Islandu. Tento systém ochrany je nedávný, zatím jsme tedy nebyli schopni vyhodnotit, jak funguje, ale tato dohoda nám umožní aktualizovat seznam a přidávat na něj další názvy pokud budou tady později registrovány. A to jak na straně Evropské unie, tak na straně Islandu. Víno alkoholické nápoje již jsou ošetřeny dohodou v Evropském hospodářském prostoru. Mám tedy pocit, že zde činíme další pozitivní krok. Zeměpisné označování patří mezi defenzivní obchodní zájmy Evropské unie. Snažíme se posilovat svou ochranu s obchodními partnery. Je to pro nás priorita, kterou musíme velmi rázně prosazovat. Především v této době bezúzné globalizace. Spotřebitelé jsou stále opatrnější a potřebují více informací, aby se mohli řádně rozhodnout. Dohoda o dalších preferencích zeměpisných pro, zemědělských produktů povede k tomu, že 90 zemědělské produkce bude mít bezcelní přístup na islandský trh. Kvóty a výjimky z tarifu se také vztahuje na cel, vztahují na celou řadu produktů, včetně hovězího, vepřového a síru. tež platí i na druhou stranu. Především se to tedy týká islandského jehněčího. A souhlasím se pravodajem a jeho doporučením Evropskému parlamentu v tom smyslu, že tyto dohody jsou vzájemně prospěšné a doufám, že budou schváleny většinou členů tohoto výboru a pléna. Děkuji. Děkuji. Alde nyní žádné připomínky nemá. GUE Já také musím omluvit stínového zpravodaje, který nemohl přijít, ale posílá připomínky týkající se obou dohod, o kterých nyní jednáme. Děkuji zpravodaj za odvedenou práci a vítáme tuto dohodu jako posílení ochrany zeměpisných označení v Islandu, vytváření prostoru pro další zeměpisná označování, i ze strany Islandu. Evropská unie nikoli jenom z hospodářského, ale i z kulturního hlediska musí chránit zeměpisné potravinářské výrobky označené zeměpisným označením a právě proto toto podporujeme. Evropská unie by se měla ze všech sil snažit nadále poskytovat lepší ochranu zeměpisných označení, především u zemědělských produktů je škoda, že na rozdíl od dohod typu CETA, je toto řešeno úplně špatně, protože méně než 10% eh, těchto produktů je chráněno v rámci CETA. A proto zeměpisně označované výrobky by neměly být eh, eh, nechány bez ochrany. Dobrá, nyní dám slovo Evropské komisi. Chtěl by někdo? Ano. Dobré dopoledne. Je mi příjemnou povinností před tímto výborem prezentovat dohodu s Islandem. Tato dohoda představuje zásadní krok k integraci trhů Evropské unie a Islandu a posílí již tak dobré obchodní vztahy v zemědělství. Co se týče ochrany zeměpisných označení zeměpisných, zemědělských produktů a potravin, tak bych chtěl poděkovat, chtěla poděkovat zpravodaji, stínovým zpravodajům a velvyslankyni Islandu za to, že podpořili tuto dohodu. Budeme mít seznam 1150 chráněných zemědělských a potravinářských produktů, které budou v na Islandu mít stejnou úroveň ochrany jako na trhu Evropské unie. Obě strany jsou ochotné dále rozšiřovat obchodní výměnu kvalitních výrobků, což bude ve prospěch průmyslu i zemědělců jak na Islandu, tak i v Evropské unii. Tato dohoda umožní Islandianům využívat tradiční produkty z Evropské unie a doufáme, že za čas i naši občané budou schopni se seznámit s jedinečnými zeměpisnými označeními islandských produktů. Ráda bych tedy poděkovala zpravodaji a stínovým zpravodajům za to, že navrhli Evropskému parlamentu schválit uzavření této dohody o obchodních preferencích u zemědělských produktů. A chci ještě jednou zdůraznit, že tato jednání vedla k vyváženému textu, především beruc v úvahu, že se souběžně vyjednávalo i o zeměpisných označeních. Zemědělská obchodní výměna mezi Evropskou unii a Islandem narůstá během posledních let a jsem přesvědčena, že tato dohoda tomuto trendu ještě napomůže. Jedná se o druhou dohodu podle článku 19 s Islandem. Ta předchozí dohoda vstoupila v platnost 1. ledna roku 2007. Stávající dohoda představuje konsolidaci obchodních ústupků a zajišťuje plně liberalizovanou obchodní výměnu. Na základě této dohody bude Island dále liberalizovat dalších 163 tarifních položek. Týká se to například produktů typu typu brambor, krmných obilných směsí a podobně. 90 zemědělské produkce Evropské unie bude prodáváno na Islandu bez cla a Island dále sníží cla u 26 tarifních položek, u některých druhů vepřového, jogurtu, vejc, vajíček a podobně také navýší kvóty pro vepřové, a hovězí, sušené, solené maso, párky, zpracované masné výrobky a sír. Evropská unie zase bude plně liberalizovat 193 tarifních položek. Patří tam všechna živá zvířata, kromě, a, kromě ovcí, prasat a také se to nebude vztahovat na určité zeleniny. Následně tedy 52% zemědělské produkce z Islandu bude vstupovat na evropské trhy bez cel. A také navýšíme TRQ eh, u eh, islandského jehněčího masa a tuku. To platí i pro zpracované maso a sír. Obchodní výměra zemědělských a potravinářských výrobků má výši 130, 136 miliard, milionů euro ročně a tato dohoda tedy bude představovat další obchodní příležitosti pro naše zemědělce a lepší ceny pro spotřebitele, a to jak na Islandu, tak v EU. Tyto dvě dohody byly vyjednány jako balíček společně s dohodou, která dále liberalizuje obchodování se zpracovanými zemědělskými výrobky, což již zmínila paní velvyslankyně. 99,3 zpracovaných zemědělských produktů následně bude vstupovat na islandský trh bez cla. Nevztahuje se to pouze na jogurty, zmrzliny a pár dalších produktů. Je to součástí třetího protokolu dohody o Evropském hospodářském prostoru a tyto produkty se e, řeší jiným postupem. Děkuji. Také děkuji. Máte prosím nějaké další připomínky, paní velvyslankyně? Nemáte? Spravodaj? Ne? Takže termín na pozněvací návrhy je 21. června 18 hodin. A pokud se pozněvací návrhy objeví, tak budou projednány 11 července. Takže ještě jednou vám všem děkuji za to, že jste se účastnili této rozpravy. Dan, kommen zu Punkt 13. Se dostáváme k bodu 13. Eh, to je e, duální užití, reformní balíček. Víte, že má, jsme dlouho e, usilovali o reformu e, této legislativy. Eh, máme zprávu 24 mm, z eh, pozměňovacích návrhů a zpravodaj, stínový zpravodajové eh, hledají kompromisy, tak abychom měli silnou pozici parlamentu. A já hned dám slovo našemu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych chtěl ještě připomenout, u této eh, nové verze nařízení o zboží dvojího užití. Je, jde o to e, regulovat germetický dohled, který e, vedl e, zatýkání mnoho příslušníků opozice v zemích arabského jara. Jak už řekl pan předseda, mm, bylo podáno více než 400 pozměňovacích návrhů. Je v zájmu, abychom měli spolehlivý systém eh, kontroly exportu zboží dvojího užití. Jde o to, abychom globalizaci utvářeli tak, že eh, budeme mít zodpovědný světový obchod a platí to především pro naše hodnoty, eh, lidská práva která musíme obhajovat v zahraničí stejně jako doma. Evropské exporty dvojího užití nesmí být eh, neužívány k tomu, aby se zatýkaly celé opoziční skupiny. Domnívám se, že u eh, tohoto společného úkolu, a na tom jsme se shodli, a komise podala eh, k tomu velice dobré návrhy. Nyní, jak už bylo řečeno, máme první, eh, mám formulovány první kompromisní návrhy, kde jsou podobné, eh, kde se rýsují podobné návrhy. Pro mě je velmi důležité, abychom se podívali na článek 4, to je catch-all klauzule s kritériem um, respektování lidských práv. A dále jsou rozhodující aspekty transparentnosti, protože právě tady um, jsou šokující rozdíly a dokonce i zakrývání skutečnosti. Velice často jsou um, je důležité definovat po, pojmy jako e, kybernetický dohled nebo diligence. To je prioritou pro naše jednání. Je to důležité i pro aplikaci celého nařízení. Je to rozhodující právě pro průmysl, aby tady byly základní doporučení. Proběhlo interní setkání eh, stínových zpravodajů, které bylo velice konstruktivní, nacházíme se na dobré cestě a už teď mohu eh, říci, na čem se doufejme shodneme. Doufám, že kolegové to vidí podobně a já se těším na vaše příspěvky. Děkuji. Děkuji za, za EPP. Ten, Eh, stínový zpravodaj není, ale pan Daniel Kaspery ho dnes zastoupí. Mm, právě mm, proto bych chtěl přečíst to, co připravil. Chci poděkovat kolegům za eh, podnětující návrhy, které vytvoří základ kompromisu. Moje skupina je skeptická rozšířování definice duálního užití, které navrhuje komise současně, ale Chápeme, že některé produkty kybernetického dohledu nesmí spadnout do rukou eh, opresivních, eh, represivních režimů, jako se to stalo v případě arabského jara. Eh, co se týče klasického zboží dvojího užití, to je především o nešíření zbraní hromadného ničení. Musíme zajistit, že toto nařízení bude funkční jak pro podniky, tak pro orgány kontroly exportu. No, potřebujeme proto jasné definice toho, jakým ehm, porušováním lidských práv se snažíme bránit. Jsou tady některé konkrétní pozměňovací návrhy. Mm, I přesto, že jsme proti ehm, klauzuli catch-all terorismu, přesto by členské státy měly mít možnost bránit exportu s cílem zabránit teroristickým útokům vidíme mnoho problémů v extrateritoriální aplikaci tohoto nařízení a žádáme o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Na závěr eh, za účelem usnadnění eh, obchodu eh, chceme, aby exportéři notifikovali ex post o povolení k exportu a takové pozměňovací návrhy jsme dali do příloh. Děkuji. Já také jsem stínovým zpravodajem za SND a e, chci říci, mm, ní kolegové, že jsme společným prohlášením z roku 2014 si dali úkol, který obsahuje tři prvky, které tam byly nově zavedeny. My jsme řekli, že musíme mm, ty mm, technologie dohledu dát do katalogu boží dvojího užití, nové kritérium, lidská práva, porušování lidských práv. A také jsme řekli, že, a to je velmi explicitně v tom prohlášení, stávající mechanismy catch-all i mimo přílohu 1 musíme dále rozvíjet Eh, pro další systémy kontroly exportu. Takže jsou to tři věci, které máme za úkol. A musíme je brát vážně a musíme je také implementovat v praxi. Mm, máme společnou ne, zastřešení, bychom vytvořili společné zastřešení, zastřešení pro všechno zboží, které spadá pod nařízení o dvojímu Ale konkrétní Eh, rozlišování mezi tradičními, tradičním zbožím dvojního užití možná může být jiné než u těch technologií dohledu. Mm, kritérium porušování lidských práv a catch-all mm, mm, je dáno tímto společným prohlášením. V tomto směru bychom chtěli také dále pracovat s jinými frakcemi. Znamená to samozřejmě také, že mm, je třeba formulovat eh, bodu těsná kritéria porušování lidských práv. Chceme mít obsáhlou, obsáhlý manuál, který by byl také jednoznačný pro podniky. Také chceme, aby Eh, povinnost řádné péče pro podniky byla jasně definována a proto bychom se měli odvolat na mm, mm, pokyny due diligence OECD, aby bylo jasné, co je třeba dělat a by mohla být ta odpovědnost také respektována. Eh, také je třeba maximální transparentnost se týče informální veřejnosti i srovnatelnost eh, mezi řešením v jednotlivých eh, členských zemích. A mm, samozřejmě to je také jasné, obchodní tajemství musí být respektováno, zůstat chráněno. Otázka silnější mezinárodní spolupráce, nejenom interně, co to znamená tedy klauzule o lidských právech, eh, zavedení dohledových technologií, ale také, mezinárodní, také to dát do mezinárodního rámce, to je také důležité. Tím tedy je stanoven rámec pro sociální demokraty, eh, co jsem slyšel už z vašich vyjádření, budeme schopni najít společný přístup a těším se proto na další spolupráci. A teď dám vám slovo. Hmm. Šáke. Děkuji, Klauzi, děkuji e, také zpravodajům, stínovým zpravodajům. My jsme se dostali daleko. Myslím, že stále, já jsem pocit, že jsme cel, celou věčnost tlačili na aktualizaci tohoto nařízení. Technologie může mít velký dopad na životy lidí, naše strategické zájmy a naši vlastní bezpečnost stává se levnější a rychlejší každý den. Mluvíme o velkém biznesu eh, miliardovém a naše legislativa prostě není aktuální vzhledem k tomu, jaký dopad má tato technologie. Jedna z mých priorit je začlenit kritérium lidských práv eh, před udělením licencí mm, u této velice citlivé a nebezpečné technologie. Vítám, že komise to dala do svého návrhu. Dospěli jsme k závěru, že je třeba e, přesně specifikovat, upřesnit definice. jedné jedna oblast, kde, myslím, jdeme správným směrem, je zajištění specifické identifikace kategorie technologií kybernetického dohledu. Když to je vální užití, nelze to srovnávat s dlouhodobě mm, známými eh, produkty jako hardware a eh, stroje. Software má jiné charakteristiky, nejenom v tom, jak se to obchoduje, může to být nehmatatelný technologický transfer, a, eh, nebo je možné porušovat lidská práva. Může to mít vliv na svobodu projevu, právo na soukromí, e, také sledování aktivistů, žurnalistů, opozičních e, aktivistů. Tato technologie umožní e, totalitním státům je dávat do vězení, mučit je a takto porušovat jejich lidská práva. Takže je o porušování lidská, lidských práv, mnohdy nejhoršího druhu. Já jsem se pokusila specifikovat, jak by tyto kategorie lidských práv měly vypadat. Tedy, co, e, aby všichni viděli, co se očekává, co ne. To též platí pro kategorie technologií a mechanismů pro zajištění toho, aby byly rovné podmínky. Jedna z výjimek, kterou chci zdůraznit, je, že šifrování by nemělo být kontrolováno. Šifrovací technologie pomáhají e, tomu, aby lidé a komunikaci mezi nimi bezpečnější. A je důležité, aby EU neoslabovala šifrování, nebránila šifrování. Podobně v mém pozměňovací návrhu vidíte varování před nežádoucími výsledky pro výzkumníce v oblasti bezpečnosti. Je rozdíl mezi proniknutím na zařízení bez souhlasu uživatele s uh, eh, účelem porušení lidských práv a nebo proniknutí do zařízení, aby bylo bezpečnější se souhlasem uživatele, protože ví, nebo administrátor ví, že plánem je zaútočit na to zařízení a mm, cílem to posílit. Takže je velmi důležité v zájmu výzkumu, v zájmu um, um, vývoje technologie, aby výzkum nebyl tímto postižen. Je to o obchodu, ne o výzkumu. A Tady, myslím, musíme několik věcí vyjasnit. Ve svých pozměňovacích návrhů jsem se snažila vyjasnit eh, mechanismus catch-all pro eh, kybernetický dohled a zajistit, aby eh, byla větší jasnost mezi členskými státy k tomu, co se od nich očekává. Více informací by mělo být mm, vyžádáno před udělením licencí o tom, kde je, eh, v čem, v čem spočívá konečné užití. Často eh, je nejednoznačnost v tom, kdo je konečný uživatel a exportní orgány by se měly eh, poučit navzájem, sdílet informace, koherentně interpretovat pravidla. Podobně bychom měli zajistit, aby byly stejné sankce v případě porušení, protože my se nyní můžeme pokoušet harmonizovat, specifikovat tato pravidla. Je to velmi důležité, ale pokud exportní orgány nebudou respektovat evropská pravidla, čehož jsme svědky stále znovu a znovu, budou jenom dávat licence zemím, kde jsou problémy. Nebo když firmy eh, mm, si nebudou přát respektovat pravidla, tak pro ně to musí mít důsledky. Já si myslím, že je důležité, aby tyto důsledky byly stejné poslední bod se týká transparentnosti a kontroly. Já jsem podala pozměňovací návrh, které žádají publikování co nejvíce informací. Jsou tady problémy, nejsme naivní. Slaďování informací mezi členskými státy, mm, aby bylo jasné, o co jde, by umožnilo lepší dohled nad E, tímto určitým černým trhem e, kyber e, dohledu, technologií kyber dohledu. Já věřím ve smart regulaci a doufám, když se dívám na proces mezi stínovými zpravodaji, že přispějeme k tomuto tímto nařízením, že to skutečně změní život lidí na světě. Děkuji, Mariči. A děkuji. A nyní předávám slovo komisi. Máme tam někoho, ano. Děkuji, pane předsedo, rovněž děkuji poslancům, kteří se účastnili diskuse, kteří prezentovali pozměňovací nálezy. Chci poděkovat tomu mezivýboru za tak závažné úvahy a za tak znatelný pokrok, kterého dosahují v tomto postupu. Možná některé ty pozměňovací návrhy jsou tak podrobné, že bych nezvládl ponořit se do podrobností. Spíše se pokusím vše prezentovat z pohledu komise, jak na to komise jde, jak chce věnovat konkrétní pozornost konkrétním problémům, které poslanci zmínili. Za prvé, beru eh, důkladně na vědomí eh, pozměcí návrhy, které se snaží vyjasnit celou záležitost, zavést pravidla, které vše budou lépe rozlišovat, například parametry a například klarifikace týkající lidských práv, toho, co je příslušný zodpovědný orgán definice té kybersurveillance, tedy technologie na sledování. Tam je jasné, že je třeba eh, vše ku prospěchu eh, toho, aby se vše stalo solidnější, dopracovat. Rovněž vidíme, že je zde velká snaha vypracovat prováděcí pokyny pro to nařízení. Vše proto, aby jak zainteresované strany se pohybovaly v prostoru, kde vědí, oč se kde jedná a jednak, aby vše mohlo být prováděno členskými státy, jasné. Jedna poznámka k tomu. Bezpečnostní kontroly by se měly omezit na země, kde je ozbrojený kon- konflikt, případně jsou potlačována práva. Já si myslím, že bychom se měli soustředit na oblasti, kde je zcela zřetelně mm, určitá situace vzbuzující pochyby, abychom nepřetěžovali příslušné úřady. A je jasné, že se snažíme zde pojednávat o um, zboží dvojího užití, nikoli o ostatním zboží. Bezpečnostní dimenze. Tam rovněž se toho týká mnoho pozměňovacích návrhů, například eh, období platnosti licencí, co je školící program, eh, sankce, a jejich vynucování, na tom opravdu záleží a rovněž pozměcí návrhy, které se snaží zavádět transparentnost a povinnost informovat tak, aby i zodpovědné úřady byly schopny eh, rozhodovat eh, na základě většího množství informací, což by mělo prospívat všem, kromě případných pachatelů. A zavádění univerzálních pravidel na mezinárodní úrovni, což bude klíčové pro to, aby se vše týkalo všech hm, položek dvojího užití všude. A to mě přivádí k eh, pokusu zavést jasno například u parametrů u vlastností. Tam je celá řada pozměňovacích návrhů, které se snaží rozlišit zboží dvojího užití od technologie nasledování a případně zavést dvě rozdílné kategorie, čili něco, co není zbožím dvojího užití, ale musí být sledováno, to je koncepce vůči níž máme určité otazníky. Z našeho pohledu by takový přístup byl zcela rozdílný od toho, jak doposud postupovali, jak členské státy, tak naši partneři eh, v třetích zemích, tak ale i my sami, kde považujeme například technologie nasledování jako položku na seznamu zboží dvojího užití. Takže tady už jsme dospěli k nějakému společnému chápání technologie, následování. Ano, je to velice specifické zboží dvojího užití, ale spadá to, co by subkategorie tohoto zboží do mm, dvojího užití. Je jasné, že je to třeba jakýkoliv vývoz eh, mít pod kontrolou. Zboží dvojího užití už dnes eh, není pouze něčím, z čeho můžete vyrobit buď tank nebo nějaký nástroj, ale i záležitosti týkající se eh, kybernetických eh, technologií různého typu, což je charakteristický znak současnosti. A poslední věc, kterou jsem zde chtěl vyjádřit eh, z pohledu našich pochybností, kde se liší přístup poslanců od přístupu komise, totiž odstranění možnosti autonomních kontrol EU a odstranění kontrol ve vztahu k terorismu. Nám připadají jako důležité dimenze v současném tvaru vývozu autonomní kontroly jsou nutné, protože konzens není vždy možný mezi dvěmi zeměmi a terorismus je natolik urgentní riziko, že s ním musíme nakládat tak, aby se dostal do eh, tohoto nařízení, abychom mohli předcházet tomu, aby se zboží tohoto typu dostalo do nesprávných rukou. Chci poděkovat všem, kteří pracují na tomto návrhu, takto podrobně se zabývají vším, co je v něm obsaženo. Zároveň vidíme určité konvergence, které se díky tomu objevují. No a budu se těšit, že budu pracovat s vaším výborem a že dospějeme ke zdárnému konci. Děkuji, říká předseda a ještě dostane slovo zpravodaj. Děkuji za zajímavé komentáře vidíte, že opravdu jsme na cestě ke sjednocení svých postojů, i když jsme toho všude nedosáhli zatím. Doufám přesto, že se podaří toto nařízení schválit velkou většinou, tak abychom pak v trialogu měli dobrý výchozí bod. Děkuji vám. Ano, děkuji všem. A nyní si dáme kratičkou přestávkou do 9.50. 9, abychom přesně v 10 hodin mohli začít hlasovat.

So, ladies and gentlemen, dear colleagues, please take your... Tedy, dámy a pánové, milí kolegové, zaujměte místa. Je 10 hodin a začínáme přesně včas. Je vám známo, že se nyní pustíme do hlasování. A jak říká náš jednací řád, Někdy se musí hlasovat i elektronicky a proto doufám, že všichni máte u sebe svou hlasovací kartičku. Abychom si ověřili, že je každý z vás chopen hlasovat pomocí této hlasovací kartičky a že každá z politických skupin zde zastoupených eh, čítá správný počet členů. Hlasujeme, co by test. Zahajuji hlasování. So, the vote is still open. Ano, stále ještě je otevřené hlasování. And the vote is closed. So, we have tak a uzavírám hlasování, je nás 34, 31 z vás hlasovalo a vše je tedy v pořádku i z pohledu zastoupení politických skupin. První na pořadu je hlasování o novém návrhu nových metod výpočtu proti proti dumpingovému dovozu a dovozu subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU a z důvodu délky vypracovávání kompromisních návrhů dám ještě krátce slovo panu Ciku, panu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Máme zde opravdu výsledek velice usilovné práce a myslím, že i stojí za to z pohledu kvality. Jedná se o velice složitou problematiku a i o téma, kde nový způsob, nová metodika výpočtu má být zavedena tak, jak ji předložila komise, kde se má vše i zlepšit. My v našem výboru postupujeme i inkluzivně a význam mají zejména ty části, které se týkají konkrétních aspektů a i tam, kde dochází k opravdu porušování tržních pravidel hospodářské soutěže, kde máme návrh, který vychází ještě dále a vychází z toho, že v tržním hospodářství by k takovým rozdílům nemělo docházet, kde my hovoříme o závažném porušování hospodářské soutěže. A u komise tam se jedná i o obraný průmysl, což je jeden z cílů, ochrana našich určitých odvětví a e, rovněž e, neferového soutěžení, neferové konkurence vůči ostatním, je Jde o to, aby každý se mohl účastnit eh, tržního hospodářství, dovozu, vývozu, ale na spravedlivém základě. A eh, když jsme se podívali, jak by bylo možné postupovat v rámci těch té nové metodiky, tam je odvrácené důkazní březeno, to nesmí jít na úkor podniků na úkor zejména malých a středních podniků, tak v této pasáži i v podobných pasážích se hovoří o srovnávání cen a o takzvaných signifikantních rozdílech, významných rozdílech a tam se pak musí propočítat, co je obvyklá cena, ať už v Evropě nebo v jiných zemích tam už by pak nemělo být možné přehlížet naše standardy, naše normy a to dávám všem k zamyšlení. Děkuji, říká předseda. Máme tedy opravdu veliké kompromisy mezi politickými skupinami k těm klíčovým prvkům nového legislativního návrhu. Začínáme kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. tu dvě pro, proti, zdrželi se, schválen. A pak přecházíme k poznacím návrhu 66 jako dodatek ke kompromisu 2, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnout. A přecházíme ke kompromisu 3. Pro, proti, zdrželi se, schválen. A přecházíme ke kompromisu 4. Pro, proti, zdrželi se, schválen. A na řadě je kompromis 5. Pro, Proti? Zdrželi se? Schválen. A přicházíme k poznací návrhu 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňující návrh 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Opravuji se, schválen. Já jsem vás tady zkoušel. Prověřoval bdělost. A na řadě je pozměňovací návrh 124, 125 pro, proti, zdrželi se zamítnout. A další tři pozměňovací návrhy 126, 127, 128 pro, proti, zdrželi se, schváleny. 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 131. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 132 pro, proti, zdrželi se, schválen. 133 pro, proti, zdrželi se, schválen. 136 a 137 pro, proti, zdrželi se, schválen. A 140, 141 jako další pro, proti, zdrželi se, schválen. Nyní 142 pro, Proti? Zdrželi se? To si ověříme. Hlasujeme o 142. Vote is open. A už končím hlasování. A návrh byl schválen. 143 pro, proti, 143 pro, proti, zdrželi se, schválen. 144 pro, proti, zdrželi se, schválen. Sto padesát a sto padesát jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. 153 a 154 pro, proti, zdrželi se. Toto si ověříme. Tedy zahajuji hlasování o 153, 154, končím hlasování. schválen. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schválen. A přecházíme sedmička pro proti, zdrželi se schválen a pozměňující návrh 23, to je možné doplnění kompromisu 7 pro, proti zdrželi se zamítnut. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 38 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schválen. A Nyní ještě máme pozměňovací návrh 1 ITRE pro, proti, zdrželi se, schválen. A nyní hlasujeme o e, celém dokumentu konečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. A máme opravdu velkou většinu, takže blahopřejeme zpravodaji. And I give the floor to the... A dávám slovo zpravodaji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych pouze poděkoval všem kolegům a kolegyním, kteří se mnou pracovali na tomto textu. Snažili jsme se do toho všechny zapojit a účast byla v skutku široká. Snažili jsme se získat mandát k vyjednávání s ostatními institucemi. Děkuji. Návrh byl předložen, eh, návrh na trialog a o tom teď musíme hlasovat. Musíme to udělat elektronicky. zahájit hlasováním o otázce, zda máme vstoupit do trialogu. Zahajuji hlasování. Und Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. A velkou většinu to bylo v této podobě schváleno. Podle jednacího řádu můžeme vstoupit do trialogu, pokud eh, plenární zasedání se nevysloví proti, 3. července sdělíme vaše rozhodnutí plenárnímu zasedání a poté bude možné zahájit dialog s radou. Srdečně vám děkuji a tím se dostáváme k bodu číslo 15, hlasování o makrofinanční pomoci Moldavské republice. Jedná se o elektronické hlasování a já tímto hlasování zahajuji. Hlasování je u konce a velkou většinou bylo schváleno. Blahopřeji eh, zpravodajce nebo zpravodaji a nyní doplnění. Jistě si pamatujete, že minulý týden byl dialog o autonomních obchodních eh, dohodách s Ukrajinou. To jsme tady schválili a bylo to zařazeno do jednacího řádu. Je to zpráva pana Valesy. Já tímto zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A i tato zpráva byla velkou většinou schválena. Blahopřeji panu Valesovi. Tím se dostáváme k bodu číslo 16. Rozhodnutí, pardon, ústní, otázka k ústnímu zodpovězení na komisi. Eh, vyplývá to z rozhodnutí soudního dvora o dohodě o volném obchodu se Singapurem. Také zde budeme hlasovat elektronicky a já tímto zahajuji elektronické hlasování. Hlasování u konce. A výbor i tuto věc velkou většinou schválil. Děkuji, to bylo vše v rámci hlasování. A tím se dostáváme k bodu číslo 17. A to je zpráva o monitorovacích skupinách. Já jsem se obával, že nebudou chtít všichni zůstat v sále. Prosím tedy, pokud chcete odejít, přestože máme zajímavé body na programu, Eh, pan Acevedo, generální tajemník VTO, přijde mezi nás, takže já si myslím, že by mohlo být zajímavé zde zůstat, ale pokud si přejete sál opustit, tak prosím v tichosti. Prosím eh, v tichosti. Máme zde od 17 monitorovací skupiny. Monitorací skupina o obchodních vztazích z USA proběhla 10. května. V té době pan Lighthizer ještě nebyl ve své funkci. Hmm. Nebyla tam tedy jistota, proto se bude v jednání pokračovat. Zatím ještě nemáme žádné poznatky o tom, jakým směrem se to bude dále ubírat. Poté Mexiko. Eh, tam byla také monitorací skupina, pan Mojser je mezi námi a poskytne nám informace. Děkuji. I když mě nevidíte, tak tady skutečně jsem. Ano, 30. května jsme měli velmi intenzivní zasedání monitorovací skupiny. Byl tam jako host hlavní vyjednávač Evropské unie. Bylo to poprvé. A soustředili jsme se na pokrok vyjednávání, pochopitelně, u modernizace globální dohody s Mexikem, konkrétně obchodní části. Chtěl jsem, abychom hovořili hlavně o trvale udržitelném rozvoji a boji proti korupci. To jsou kapitoly, které by měly být součástí zmíněné dohody. Paní König nás informovala, že vyjednávání modernizace globální dohody dobře pokračují. Začaly v polovině roku 2016. Mexiko stále deklaruje cíl uzavřít toto jednání do konce stávajícího roku. Evropská unie je k tomu připravena, pakliže budou učiněny dostatečné obsahové pokroky. Třetí jednací kolo proběhlo v Dubnu, s tím, že ale mezi zasedáními probíhá hodně práce. Strany si vyměnily návrhy textu téměř u všech kapitol s výjimkou boje proti korupci. Vyměnili si nabídky u zboží, služeb, vymění si na začátku léta nabídky týkající se zboží, služeb a veřejných zakázek. Objevují se dobré zprávy, že vyzrává text kapitoly boje proti korupci. Evropská komise připravuje text, v tuto chvíli jej projednává s Evropskou službou pro vnější činnost. Zdá se ale, že v oblasti obchodu a trvale udržitelného rozvoje a obecně u filozofického a praktického přístupu k takovému dobrému pokroku nedochází. Někteří víte, že spolu s předsedou Langem jsem napsal dopis paní komisařce Malmström a ona odpověděla záhy po zasedání monitorovací skupiny. A možná by stálo za to odcitovat ty nejdůležitější části toho dopisu, které zase odráží to, co bylo řečeno na monitorovací skupině, ale je to text veřejný. Co se týče možných sankcí za část přístupu k trvalo udržitelnému rozvoji obchodu, komisařka říká, Společná vize specifikuje, že kapitola TSD modernizované dohody by měla vycházet z dialogu, spolupráce, transparentnosti a neměla by se obracet na peněžní a obchodní sankce. Změna dohody by mohla snížit ambice Mexika, ale také naši vyjednavací pozici u GI, SPS a dalších důležitých věcí. Věcí důležitých pro evropské vývozce. Musím říci, že tento přístup mne velmi překvapuje. Na jednu stranu mám za to, že jsme se měli z CETY poučit a že Evropská komise a ostatní instituce by se měly snažit z toho poučit. Zdá se, že tady činíme krok zpátky a nikoli kroku předu na základě CETY. A mám z toho obavy, i z vyjednávacího hlediska je to rozdivné. Říkat, a navíc ještě veřejně, že Mexiko by ty sankce u TSD mohlo provázat na řadu dalších tém a to by v podstatě legitimizovalo takový krok. Propojení na GI a SPS a podobně. A to mě připadne dosti zvláštně, já jsem z toho zklamaný. My jako Evropská unie a Evropská komise se budeme muset zamyslet nad tím, jestli CETA byla jednorázová záležitost a v podstatě výjimka, anebo jestli tam nacházíme zcela zásadní prvky, včetně přístupu k TSD, které by měly nastavit budoucí směr obchodní politiky Evropské unie. Vykonatelnost TSD a diskuse na základě CETY by měla ovlivnit všechna další vyjednávání. A Mexiko si myslím, že je dokonalým příkladem toho. Vzhledem k standardům na trhu práce, prosazování vlastních ekologických zákonů a podobně. Bylo by to paradoxní, kdybychom u příkladu jako Mexika právě se nesnažili použít po naučení z CETY a říci, že to chceme završit do konce roku, což je mimochodem termín, který se nastavilo Mexiko samo pro sebe a my jsme s tím souhlasili. A prostě dokončit to na základě mexických požadavků, neberouc v úvahu naše zkušenosti z CETY, to si myslím, že by bylo opravdu divné. Takže dokončit to do konce roku, ale čistě na základě přístupu Mexika, to si myslím, že je věc, na kterou bychom se měli znova zamyslet monitorovací skupině a tímto dopisem říkám, že nemám pocit, že tato jednání se ubírají stát správným směrem a je potřeba to řádně prodiskutovat a podívat se na to, jestli by nebylo možné komisi okomentovat to, jestli se ubírá správným směrem. Děkuji. Bez mikrofonu. Mys, myslím si, že kolega nám to velmi dobře popsal. Já jsem o tom hovořil jako o politizaci obchodu. Obchodní dohody jsou hlavně a podle mého názoru by měly být pouze o snižování tarifů. Řada kolegů ale má své vlastní politické zájmy a obchodní dohody používají k tomu, aby prosazovali v jiných zemích svůj vlastní politický program. A chci kolegovi připomenout, že Mexiko je nezávislá země. Na rozdíl od Spojeného království v tuto chvíli. Je to nezávislá země a je na Mexičanech, aby si ve volbách rozhodli o svých prioritách utrvale udržitelného rozvoje a zbytku. Vy tomu říkáte trvalé udržitelný rozvoj, jiní tomu říkají ničení pracovních míst z politických důvodů. A nepřísluší Evropské unii, ani europoslancům, já tedy určitě za Spojené království necítím se povinen nutit Mexiku můj vlastní program. Nemůžete doufat, že nutně přesvědčíte druhého člověka v diskusi, ale můžete se snažit alespoň najít oblasti, ve kterých, se nesouhlasí, ve kterých spolu nesouhlasíte. A ty jsou tady jasné. Vy a vaši kolegové se snažíte politizovat eh, obchodní dohody. A to není v zájmu občanů mé země, vaší země, či v tuto chvíli 28 členských států EU. Politizace obchodních smluv ničí pracovní místa. Víte, ale my nemáme v tuto chvíli rozpravu k obchodní politice, máme pouze zprávu monitorovací skupiny. No dobrá, pane předsedo, ale pan kolega vystupoval velmi přesně a popsal, co se mu nelíbilo. A já myslím, že je rozumné, že by na to mělo být možné reagovat. Pokud mi ještě dáte 10 vteřin, tak řeknu, že ta oblast, kde se neshodneme, je jasná. Vy chcete politizovat obchodní dohody, což není ve prospěch občanů Evropské unie a já a řada ostatních doufám jsme proti takovéto politizaci. Takže prosím přijměte to, že Mexiko je nezávislá země, která se nemusí držet vašeho politického programu. O nic jiného nejde. Bylo to 20 vteřin, omlouvám se. Potom proběhla monitorovací skupina o Maroku a tam se zaměřovali zejména na rozsudek Evropského soudního dvora ve věci eh, situace na západní Sahaře. A ta věc stále ještě není dostatečně vyřešena. A v této souvislosti bych rád uvedl, že pokud jde o vyjednávání s Marokem, e, není věcně příslušným DG e, Trade, ale e, DG Taxu. A my s DG Trade máme velmi kooperativní dohodu, pokud jde o přístup k dokumentům. To ale bohužel nepatří, neplatí pro všechna generální ředitelství. A proto nejsme ve stejné situaci, pokud jde o vyjednávání s Marokem, eh, pokud jde o přístup k dokumentům. Nemáme stejný přístup k dokumentům a to je opravdu neudržitelné, aby přístup k dokumentům závisel na tom, eh, jaké generální ředitelství je věcně eh, náhodou zrovna věcně příslušné. Takže tady bude potřeba vyvinout eh, aktivnější přístup. Předseda komise o tom bude muset rozhodnout. Musíme zajistit, aby přístup k dokumentům byl eh, rovnocený ve všech generálních ředitelství, protože my jsme tady zahájili eh, iniciativu o transparentnosti a to, čeho jsme tam dosáhli, by mělo platit všude. Potom monitorací skupina k ASEAN tam nedošlo eh, k ničemu mimořádnému. David Martin tady navíc není. A měli jsme tady také 7. července monitorací skupinu k Japonsku. A, a hlavní uh, eh, vyjednávač Mario Petičeho nebyl eh, přístup, a, přítomný. A pokud jde o Japonsko a toto vyjednávání, tak A, jsme teď ve velmi rozhodující fázi. 26. května pan Juncker, um, pana Tuska a s ministerskými předsedy AB diskutoval o této politické dohodě a vyjádřil přání, že v rámci eh, červnového samitu v Hamburgu by měla být připravena právě dohoda mezi Japonskem a EU. Mělo by to být dotaženo do konce a myslím si, že kvůli tomu je teď Mario v Tokiu a může se vrátit až po té, co dosáhne výsledku. Takže teď v podstatě permanentně vyjednává. Uvidíme, co z toho vyplyne. Čekají nás tady ještě výzvy, pokud je o zemědělství, veřejné zadávání zakázek, také v oblasti železnic, uznávání GI a také v oblasti služeb. Ale ještě i v některých dalších eh, oblastech a uvidíme, zda do počátku července bude možné dosáhnout té dohody. Poslední eh, poznámka. Eh, je tam jeden nedostatek. Opět se rozbíhá diskuze o netransparentnosti tohoto vyjednávání a to je posilováno zejména tím, že rada se vzpírá zveřejnit mandát. Komise zaslala radě dopis, s naléhavým přáním, aby byl mandát zveřejněn, ale jednotlivé členské státy se tomu i nadále vzpírají. A já si myslím, že to není přijatelné. Pokud chceme mít zodpovědnou obchodní politiku, musíme jasně říci, o čem se jedná. A proto ta snaha zveřejnit mandát um, je důležitá, my se s ní stotožňujeme a s radou a komisí v tuto chvíli dojednáváme interinstitucionální dohodu a to je naprosto zlomový okamžik, ve kterém by to mělo být vyjasněno, tak abychom mohli mm, provozovat solidní obchodní politiku. To tedy by bylo k monitoracím skupinám. Ještě Helmut. Děkuji. Ne. Souhlasím plně s otázkou transparentnosti a ty si právě hovořil o tom, že některé členské státy odpírají zveřejnění mm, splnit eh, ty důsledky, které jsme nabili během TTIP a dalších. Které jsou to členské státy? Protože když jsme v rámci Kozaku spolupracovali s členskými státy, tak tam Eh, jednak eh, vyzýváme ty kolegy, aby tlačili na národní úrovni a to bychom měli udělat, aby jsme se opravdu posunuli před. Ano, to bychom skutečně měli udělat. Dobře, bod 18. Krátké poskytnutí informace o delegace do Indonésie. Pan Karim má slovo. Thank you very much, uh, chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jménem INTA a řady ostatních kolegů jsem se účastnil této cesty do Indonésie. Předsedal jsem, protože David Martin nebyl schopen na tuto cestu jako předseda odjet. Sestavili jsme dobrý tým a chtěl jsem poděkovat všem kolegům a kolegyním za to, že se účastnili Hanu Takela, Pedro Pereira, Adam Senfeld, Schenfeld a ostatní. Paní Bege, všichni přispěli svými znalostmi a pomohli celou záležitost posunout ku předu. Navštívili jsme Pekambaru a Jakartu. Oficiální program máte k dispozici ve svých složkách. Cílem této cesty bylo na pomoci posílit vztahy mezi tímto parlamentem a indonéským parlamentem. Tady proběhly příslušná zasedání, ale také jsme chtěli podpořit stávající vyjednávání o komplexní dohodě o hospodářském partnerství, vyjednávání, která začala v červenci minulého roku a ve kterých jsme dosáhli jistého pokroku. Byli jsme na návštěvě v terénu, setkali jsme se se zainteresovanými stranami a zástupci odborových svazů, ale také na vysoké úrovni se zástupci parlamentu a vlády. Setkali jsme se s ministry, kteří mají na starosti vyjednávání této dohody. Setkali jsme se také s hlavním vyjednávačem, který se účastnil té, toho zasedání na nejvyšší úrovni. V rámci CEPA existuje velký potenciál a doufáme, že to otevře prostor evropským podnikům na tento dynamický trh 260 milionů spotřebitelů a na druhou stranu to pomůže s přenosem trans, eh, technologií a vytvoří to také více bohatství v jedné z nejvíce dynamicky se rozvíjejících zemí ASEANu. V podstatě od přistání tak během 40 minut už jsme měli první schůzku s náměstkem guvernéra Pakenbaru a okamžitě se začalo hovořit o palmovém oleji. Pro ně je to strašně citlivá otázka, protože to je pro ně velmi důležité odvětví. Mezičase Evropský parlament v únoru roku 2017 přijal usnesení, ve kterém apeloval na Evropskou komisi, aby postupně přestala používat eh, tyto typy olejů jako biopaliva do roku 2020 v ideálním případě. A v tomto usnesení bylo také ustanovení, které dosti Indonésie říkala je penalizovalo. Oni jsou jedním z největších vývozců palmového oleje, většina jde do Evropské unie. Nevím, jestli pořád je to největší objem, protože Indie a Čína v tuto chvíli také vyvážejí velkou část svého palmového oleje. Takže bylo přijato toto usnesení, oni to viděli jako něco sporného a v podstatě na to naráželi během každého setkání. A do určité míry, a my jsme to několikrát opakovali, pane předsedo, že my jako parlament předkládáme nezávazná nelegislativní usnesení, která jsou ale následně vnímána jinde zcela jinak při obchodních vyjednáváních se pochopitelně vždy snažíme prosazovat aspekt lidských práv. A do toho spadají i otázky pracovního práva. Je tedy potřeba se při nejmenším zamyslet nad strategickým načasováním takovýchto usnesení. Pokud už tedy přes obsah vlak nejede, tak to aspoň řádně načasujeme. aby to nesabotovalo další činnost, do které se pouštíme. Obecně musím říct, že to byla dobrá služební cesta. Všichni kolegové se hráli zcela významnou úlohu, protože velmi dobře znají oblasti, které tam zastupovali. A následně se během té služební cesty řada věcí posunula a to pozitivním směrem a jak parlament, tak vláda si uvědomili, že jsme skutečně 100 se posunout na vyjednáva, k vyjednávání té dohody a trošku a odstoupit od tého minulého usnesení. Děkuji mnohokrát a děkuji za to, jak dobře jste zvládl tu kritickou situaci. Určitě to vyžadovalo diplomatické dovednosti. Pane Gel, prosím. Very carefully to what Mr. Já jsem si vyslechl to, co říkal pan Karen a předchozí řečnici. Já jsem pro obchodní dohodu s Indonésií. V loni jsem byl ve Větnamu, vidím, že jsou nadšení a že to má také obrovské výhody jak pro nás, tak pro ně. A jsem zpravodajem pro dohodu se Singapurem. Doufám tedy, že i tato dohoda bude uzavřena co nejrychleji protože, jak jste říkali, tak trošku um, natahujeme příliš občany Singapuru, možná, že to ani nebylo úplně nutné, ale teď už je situace jasnější, tak je potřeba se posunout ku předu. A to rozhodným způsobem a doufám, že komise tak učiní, když už je jasno. Tak prostě s odvahou vpřed. Co se týče Indonésie, tak tam, jak říkal pan Karim, je opravdu obrovský potenciál. Nicméně, chtěl jsem trochu upozornit na problematiku palmového oleje. Já jsem byl zpravodajem pro směrnici o obnovitelných zdrojích energie. Tam jsou návrhy, které se Indonésii nebude úplně líbit, nebudou úplně líbit, ale na druhou stranu my přece musíme naplnit své klimatické cíle. Tam prostě nemůžeme ustoupit od svých závazků v rámci COP21. A pokud palmový olej bude považován jako problém, jako překážka k dosažení klimatických cílů, no dobrá, existuje přece řada dalších příležitostí pro obchodování s Indonésií ale prostě nemůžeme kvůli obchodní dohodě zhodit ze stolu otázku palmového oleje kvůli emisím uhlíkovým a také užitím půdy. Já vím, že je to složité, ale doufám, že se nám to podaří zasadit do globálního kontextu COP21. Děkuji, Karolin, prosím. Já ich möchte auch. Děkuji. Já bych se chtěla ráda vyjádřit k palmovému oleji. Samozřejmě je zřejmé, že na Indonésie a Malajzie musí cítit dopady našeho rozhodnutí, našeho hlasování, ale nám šlo o to, abychom rozhodovali vizionářsky o tom, co v budoucnosti bude rozhodující pro životní prostředí, pro životní prostředí náš všech. A my jsme viděli, že mícení tohoto lesa velmi škodí našemu klimatu. Je to Ehm, škodlivé pro eh, živočichy, pro lidi, kteří jsou odtamtud vyháněni. A ehm, je ale důležité, abychom na, pomohli nalézt Indonésii řešení, jak eh, jinak přistupovat k tomuto problému. A myslím si, že ta cesta této delegace je nesmírně důležitá. Je důležité, aby se o tom otevřeně hovořilo, abychom projevili pochopení. A na druhé straně je pro nás ovšem naprosto zásadní podpořit naše klimatické dohody a musíme se jasně eh, postavit eh, i za tu otázku ohledně palmového oleje a za naše rozhodnutí v tom. Pan Takula. Děkuji, pane předsedo. Eh, v podstatě již nemám mnoho co dodat k tomu, co říkal pan předseda, pan Karim, ehm, pan Karim tady velmi dobře vystihl eh, celou tu situaci, poskytl eh, dobrý přehled a my v Evropském parlamentu velmi rádi náš názor eh, k různým otázkám vyjadřujeme. Minulý týden jsme hovořili o palmovém oleji, o situaci lidských práv v Indonésii, k tomu všemu předkládáme stanoviska. A samozřejmě, že my můžeme vystupovat jako soudce, a můžeme neustále upozorňovat na naše pozice, ale když jste přímo v terénu, tak potom možná zjistíte, že ta situace je trochu jiná. Samozřejmě otázka lidských práv je problematická, tam je možné dosáhnout zlepšení, ale některé věci probíhaly i pozitivně. Například pokud jde o menšinové eh, náboženství a etnické skupiny, které jsou menšinové, tak eh, ty nemají zase až tak špatné podmínky. A Setkali jsme se i s těmi, kdo jsou zodpovědní za menšiny a proto jsem eh, získal tyto informace, které jsou v podstatě hm, povzbudivé. Pokud je o palmový olej, tak eh, eh, v Evropě my jsme také vymítili naše lesy s výjimkou Skandinávie a proto je pro nás ta situace zkrátka jiná a můžeme někomu kázat, ale my bychom měli Indonésii pomoci k udržitelnému způsobu. Samozřejmě bilaterálně můžeme mít různé představy o tom, co je udržitelná těžba palmového oleje, ale je to velmi důležité odvětví pro Indonésii. Je potřeba podpořit spolupráci o něco více. Potřebujeme mm, spíše postoj pomocníka a ne soudce. Ve Finsku se říká, že by člověk měl působit spíše jako lékař než jako soudce. A já si myslím, že to platí i pro Indonésii. I tam bychom měli pomáhat a společně hledat řešení spíše, než abychom odsuzovali. Pokud jde o udržitelnou produkci palmového oleje, byl jsem velice překvapen. Ano, samozřejmě, že existují eh, veliké stroje, eh, nebo pardon, já jsem si představoval, že tam budou nějaké obrovské stroje na plantážích, ale všechno probíhalo jako ruční práce. Takže si myslím, že ta produkce je v podstatě udržitelná. Jenom stručně, pan Buchner, myslím si, že je omylem uh, myslet si, že palmový olej um, zachrání klimatu. Eh, dochází k mícení lesů, škodí to klimatu a tam, kde eh, ještě les je eh, dobrý a není vymícen, tak tam to stejně obírá zemědělce o plochu na pěstování plodin. Takže prosím, přistupujme s tím svědomím této skutečnosti. Ano, Eh, my budeme spolupracovat s Indonésií, budeme řešit otázku palmového oleje a jsem přesvědčen, že bychom měli postupovat cestou dialogu a neměli bychom pouze poukazovat prstem. Děkuji a nyní máme bod číslo 19. Zpráva z vlastní iniciativy o strategii v oblasti digitálního obchodu. Víte, že pokud jde o digitalizaci, chceme posílit přeshraniční obchodní vztahy, ty se rozvíjejí. Důležitý je tady tok dat, ochrana údajů je zásadní a my budeme v rámci VTO více diskutovat o elektronickém obchodu, co to vlastně znamená pro uh, síťovou neutralitu, neutralitu platform, pro uh, infrastrukturu, ochranu spotřebitelů. Tedy čeká nás celá řada výzev, které přináší právě digitalizace v obchodní oblasti. Napadají mě ještě mnohé další podrobnosti, já však nejsem zpravodajem, zpravodajkou je paní Marítě Šáke a já jim to uděluji slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je nám všem každý den stále jasnější, jak hluboký je dopad technologického rozvoje naší společnosti, jaký dopad to má na jednotlivce a i na hospodářství. I jednoprocentní společnost, malá společnost může eh, mít obchody po celém světě s tiskem jednoho tlačítka, ale služby jsou samozřejmě důležité a to i digitální. Eh, digitální svět bychom neměli vnímat jako odvětví, ale eh, spíše jakousi vrstu nebo prvek každého jednotlivého odvětví, výrobního odvětví, finančních služeb a tak dále. Když hovoříme o eh, jedné třetině eh, celého eh, průmyslového výsledku, tak tedy, jak tedy v tuto chvíli je to tak, že jedna třetina těchto tedy obchodů je díky technologiím a my tady samozřejmě musíme mít cíle udržitelného rozvoje, musíme je zohledňovat, chceme mít také univerzální přístup k internetu do roku 2020 i v rozvojových zemích a mm, s celým tímto rozvojem, s tím, co vše přichází v naší ekonomice, vyvstává otázka, co bychom měli přijmout za pravidla, abychom eh, měli určitá vodítka pro obchod, aby byl férový a to i v digitální oblasti. Zatím to tak není. Vidíme, že je tady fragmentovaný přístup v různých zemích, jsou tam různé iniciativy a eh, společnosti jako takové, soukromý sektor jsou tím, eh, kdo utváří pravidla tím, že zkrátka rozšiřuje svůj okruh působení a vytváří nové standardy. V některých oblastech jsou naprosto zřetelné bariéry. Uvedu pouze několik příkladů. Ve Větnamu společnosti musí uh, eh, mít na uh, území Větnamu a uh, tedy musí mít alespoň jeden server a, někde jsou bariéry, kde vlastně se brání evropským společnostem, aby mohly fungovat. IT produkty eh, no, někde mohou být pouze dováženy a nesmí být vyváženy. A je tady tedy riziko eh, v případě nečinnosti a, nesnaž, a kdybychom se nesnažili utvářet pravidla v, v této velké fragmentované změti, tak by to byl problém. Eh, Evropská unie je v dobré pozici, aby mohla utvářet mezinárodní pravidla, protože máme digitální jednotný trh, který rozvíjíme a snažíme se eh, naplnit volný tok dat v Evropě ale máme také historickou citlivost vůči eh, lidským právům, jak by měla být chráněna a rozšiřována v době digitální revoluce. Myslím si tedy, že v tuto chvíli musíme učinit další krok a musíme eh, ovlivňovat i tu mezinárodní komponentu eh, v tom, jak si stojí společnost, jak v ní má digitální společnost a jaká pravidla by měla být utvořena. Je důležité, abychom nečekali příliš dlouho, protože svět také nečeká. Například zakladatel eh, společnosti Alibaba, čínské společnosti, navrhnul, aby eh, existovala elektronická světová obchodní platforma, kde by se snažil usnadnit digitální obchod eh, v jeho duchu. Chtěl by mít virtuální zóny volného obchodu. A já si myslím, jestli bychom si něco, že si musíme položit otázku, jestli bychom si opravdu přáli, aby se toho někdo jinde ve světě chopil, protože oni samozřejmě ty standardy budou orientovat jiným směrem, anebo jestli se chopíme vedení a budeme vytvářet tato pravidla demokratickým a správným způsobem. Myslím si, že musíme eh, utvářet eh, evropskou digitální obchodní strategii v pracovním dokumentu, který jste obdrželi bych chtěla zdůraznit tři hlavní zásady v oblasti obchodu eh, digitálního. Jednak bychom měli usnadnit eh, přístup na trh evropským společnostem a podnikům eh, i v rámci třetích zemí. Měli bychom mít konkrétní přínosy pro spotřebitele a užitele internetu a za třetí by se měla zachovat lidská práva a usilovat o to v globálním měřítku o globální pravidla, globální měřítku. Myslím si, že musíme zajistit, že eh, zde bude podpůrné prostředí plné důvěry. Musíme mm, tady ošetřit také eh, platební systémy, měly by být tady eh, bezpečné, i ty globální. A je potřeba zajistit ruku v ruce s digitalizací také ochranu. A je tady samozřejmě rozdíl mezi ochranou a protekcionismem. Eh, měli bychom um, to vnímat také z eh, pohledu tarifů. Odhalení zdravého kódu, který je, eh, což je nyní požadavek v některých zemích, to opravdu hm, není hm, žádoucí. My bychom měli usilovat o pravidla, která posílí žádné eh, principy. Měli bychom se snažit o standardy také pokud je o interoperabilitu. V tuto chvíli Eh, se velmi rozrůstá, internet věcí, chytré aplikace a tak dále. A pokud tyto věci nebudou bezpečné a nebudou poskytovat důvěru, pokud nebudeme mít možnost prověřit, zda je to bezpečné, tak bude vážně ohrožena kyberbezpečnost a tím pádem i spotřebitelé v budoucnosti. Měli bychom eh, se snažit o síťovou eh, neutralitu, což je v Evropě důležitým prvkem a snažíme se to prosazovat i v globálním měřítku. Potom eh, duševní vlastnictví, eh, tomu se musíme také věnovat. Samozřejmě tady není možné usnadnit eh, krádeže digitálními prostředky. A musíme zohlednit také rozdíly jednotlivých zemích a také je potřeba samozřejmě reformovat právo duševního vlastnictví v Evropě, tam, kde to bude nezbytné. My tady hovoříme o ochraně duševního vlastnictví a tady to může být takový nástroj, jak v digitálním eh, světě, ve světovém měřítku prosazovat normy, které v Evropě již fungují. My jsme největším poskytovatelem rozvoj, rozvojové pomoci a proto bychom se měli eh, zamýšlet nad tím, jak obchodní politika a tento rozvoj eh, mohou být spojeny, eh, jak takto chránit duševní práva i v rozvojových zemích, ale je tady také otázka neutrality sítě. Hmm. Pokud jde o komerčně poskytovaný obsah a globální obchod. Toto eh, je kontext, ve kterém bychom měli pracovat na evropské strategii. Měli bychom zohlednit naše zájmy, přístup k trhu malých i velkých podniků ve světě. Mm, potřebujeme hmatatelné výhody eh, pro spotřebitele, eh, uživatele internetu a prohlubování základních práv a aspirace o to, aby byla dodržována globálně a prosazování našich pravidel v digitální ekonomice. Není to si jednoduché, ale je to velmi důležité a já se již těším na to, až mi sdělíte, jaké jsou vaše obavy, co je pro vás důležité, abychom společně mohli vyzvat komisi, aby se pustila do akce a abychom se chopili vedení. Amount of people now uh, uh, want to speak tedy nyní omezím řečnickou dobu na dvě minutky, protože zde máme mnoho žadatelů. Na úvod stínová zpravodajka paní Saifej. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych omluvit eh, kolegyni paní Redding, která dnes dopoledne nemůže být mezi námi a předala mi své dokumenty, které by si přála eh, představit k této věci. Paní Reding je velmi ráda, že může spolupracovat s paní Šáke, stejně jako ostatní stínový zpravodaje zjevuje na tomto velmi klíčovém eh, tématu eh, o mezinárodním eh, digitálním obchodu. Modernizace a digitalizace našich ekonomik je faktem. Musíme si tedy položit následující otázku. Přejeme si, aby zákon džungle převládl nad našimi základními právy. A odpověď je samozřejmě ne. Potřebujeme jasnou strategii, eh, kde bychom stanovili solidní pravidla hry v této oblasti, abychom ochránili evropské spotřebitele proti některým eh, nekalým praktikám, jako je například porušování ochrany osobních údajů, eh, spam nebo nežádoucí roamingové poplatky, abychom ochránili evropské podniky proti nekalé konkurenci, jako je Eh, lokalizace eh, dat, omezování eh, přístupu k telekomu a tak dále. V souladu s přístupem paní zpravodajky je můj signál jasný. V příštích měsících musíme na, na mezinárodní úrovni dosáhnout to stejné, co v posledních letech na evropské úrovni. Hm, iniciativy Unie eh, uvnitř EU nebo mimo ní jsou oběma stranami jedné mince, abychom zajistili důvěru spotřebitelů a také právní jistotu pro naše podniky. Proto musíme být eh, soudržní v našem přístupu na všech úrovních. Děkuji. Děkuji a za socialisty a demokraty Kan Kadenbach. Děkuji. Pane předsedo, já bych nejdříve chtěla poděkovat paní Šáke za to, jak rozvrhla ten pracovní dokument. Je to velice dobrý základ pro další práci. Mnohé návrhy jsou něčím, co můžeme podpořit, co by socialisté a demokraté, které jsou důležité, ty návrhy a i digitalizace. Tato musí mít své významné místo. To je totiž budoucnost a e, obchod ani výměna se nedají brzdit a proto musí být důležitým prvkem vyjednávání o obchodních dohodách i eh, digitální obchod. Buď tedy budeme eh, sami se pokoušet řídit, kontrolovat digitální obchod, anebo nás realita předběhne a budeme to mít mimo veškerou kontrolu. Spotřebitelé se musí ale být schopni spolehnout na ochranu svých práv právě i v digitální sféře. Zároveň se musí e, s tím dostavit i ochrana soukromí, což znamená, že nesmíme zapomínat ani na lidská práva, svobodu vyjadřování, eh, právo na šíření informací i na přístup k informací. Zároveň musíme nalézt správnou rovnováhu mezi liberalismem a eh, snahami o protekcionismus eh, určitá vodítka pro nás jsou práva spotřebitelů, ochrana soukromé sféry i digitální obchod, který by tam měl být součástí. Spotřebitele se musí eh, být schopni spolehnout, že všechny standardy, pravidla budou dodrženy a zároveň i jejich soukromí bude chráněno. A rovněž i onlineové platební systémy my a spolehlivost internetu musí být součástí našich úvah. Je třeba vytvořit pravidla, aby nebyl prostor pro podvodníky, a e, aby i malé a střední podniky mohly těžit z našich práv, nikoli pouze veliké multinacionální e, podniky. Práva zaměstnanců je, e, jsou to tím, na čem nám záleží a i v rozvojových zemích se to musí hlídat. Tam je třeba hlídat, aby nedocházelo k divokému vývoji jejich hospodářství. Přístup k internetu je nezbytnou podmínkou i um, obchod pro všechny, k němuž budou mít všichni přístup, pro všechny musí být možné dodržovat stejná práva, stejné možnosti a doufejme, že dospějeme ke zdárné dohodě. Prosím, dodržujte řečnickou dobu. V opačném případě, říká předseda, nebudeme schopni dospět ke konci našeho programu před příchodem pana Azeveda. Já chci uvítat eh, Emma McNaken tuto iniciativu, je dobré, že se pouštíme do této politiky horizontálně. Svět je stále více digitální, svět se mění, my musíme držet krok a zároveň lépe chápat potřeby, nároky a příležitosti jak pro podniky, tak pro spotřebitele, když se vše jakoby přepíná na digitální obchodní výměnu, na digitální obchod. My se toho musíme chopit a ten správný čas je nyní. Středobodem našich diskusí budou samozřejmě data, údaje a musíme zajistit, aby infrastruktura a bariéry, které nepřirozeným a nepřiměřeným způsobem omezují obchod, budou odstraněny. Rovněž musíme velice bedlivě rozlišovat mezi ochranou údajů na jedné straně a protekcionismem na straně druhé ehm, Zároveň naše malé střední podniky musí vytěžit větší výhledy, eh, větší možnost obchodovat ve světě. A klíčové je, aby právě malé střední podniky měly neomezený přístup ke spolehlivým digitálním sítím a mohly se spolehnout na platby online i na dobré uh, dobrá řešení, co se týče například dodávek zboží. Je důležité tedy, aby zde docházelo k zajištění interoperability jak na technické úrovni, tak na úrovni standardu, aby naše agenda týkající se elektronického obchodu mohla pokročit jakékoliv naše snahy musí doplňovat snahy VTO v této oblasti. Tam je smlouva o technologii eh, pro obchod a my bychom měli uvažovat eh, moderním způsobem eh, i po stránce technologické, jak je možné například zvýšit toky dat a jak digitalizace půjde ruku v ruce dalšímu vývoji a podpoře obchodu. Děkuji Helmut Scholz jako další. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím se všemi předřečníky, že zde hovoříme o prostředí plném výzev. Ano, je jasné, že potřebujeme i regulatorní přístup, protože v sáse jsou data a potřebujeme i digitální strategii poslední desetiletí je právě digitalizace fundamentálním činitelem při vývoji světového obchodu a my nesmíme zůstat pozadu. I po stránce legislativní a normotvorby. Pár eh, příkladů. Obchodování daty je stále ještě nevyřešenou záležitostí při vyjednávání a i v rámci dohody o výměně služeb. Například eh, z, eh, z určitých států nemáme jasné nabídky, ani komise nepřišla s něčím, co by vysvětlilo, jak lze obchodovat s daty, aniž bychom porušovali předpisy. A pak máme trojrozměrný tisk, který může být lokalizován v různých regionech a zemích. Kdo upravuje eh, tento typ digitálních tiskáren, čím se řídí um, trojrozměrný tisk pušky, zbraně. Pokrývá to například právo té země, v níž se nachází tiskárna, anebo se to má řídit zákony země, kde se nachází um, ten designer či um, ten program to vše musí být vyřešeno. Určitě se eh, shodneme i v tom, že musí být kryta práva, mm, pokryta práva zaměstnanců, pracujících. Někdy se tato pracovní místa stávají prekérními, zranitelnými, jak doba pokračuje. Tady mi nestačí čas, abych mohl popsat všechny výzvy a problémy do budoucna ale uzavřu tím, že digitální ekonomika je často propojena s daňovými úniky a mm, neplacením daní. O tom jsme včera hovořili v kontextu investic, takže tady musíme spolupracovat i s jinými politickými skupami, abychom dospěli k novému přístupu, který bude přiměřený současné ekonomice. Děkuji, Heidi Hautala, děkuji. Já se domnívám, že eh, zpravodajka velice dobře popsala ty tři klíčové záležitosti. Přístup k trhu, hmatatelné výhody pro spotřebitele a jiné zainteresované strany a zároveň ochrana fundamentálních práv. K tomu číslu jedna, přístup k trhu. Tady je škoda, že jsme se neobrátili na výbor DEVE, aby přispěl i svým stanoviskem, protože všichni vidíme a uznáváme, že stále ještě ve světě vládne velik velký digitální rozdíl, ta digitální kontrast mezi zeměmi, mezi lidmi v různých zemích. No a právě často jsou to podniky z rozvojových zemích, které nemají zdroje na to, aby se digitalizovali, jsou těmi, kteří na tom mohou trpět a když hovoříme o Aid for Trade, tak by to mělo se týkat i dat, to tam zatím není, ale určitě i z pohledu INTA se dá řešit eh, pohled na digitalizaci eh, u malých a středních podniků i z těchto rozvojových zemí. A pak druhá nejdůležitější záležitost, která se tady objevuje, ochrana údajů. To, čeho jsme svědky, jak to bylo popsáno v tom pracovním dokumentu, asi je tím nejlepším možným způsobem, jak na to, ale ochrana údajů už by nemělo být pouhým aspektem, který tam bude popsán. My přece máme rating datové přiměřenosti, tedy už máme srovnávací tabulky a to, čeho jsme v EU dosáhli, by nemělo utrpět. Zpráva je ale nesmírně důležitá, já ji budu velice bedlivě sledovat. Děkuji, říká předseda a zpravodaje z těch výborů, kteří přispěli svými stanovisky nejdříve za ITRE, pan Bytikover. Děkuji, i když já jsem se o slovo nepřihlásil. No dobrá. V takovém případě výbor Inko, pan Dalton. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tu příležitost vyjádřit se jménem výboru Inko. Tři klíčové záležitosti, o kterých bychom se eh, chtěli zmínit, kterým se chceme věnovat. Spotřebitel jako takový. To je první věc digitální svět je globální automaticky. Samozřejmě bychom museli k internetu něco přidat, aby byl balkanizován, jinak on globálně je sám o sobě. A tam právě spotřebitelé prožívají digitální obchod v praxi. Já vám dám příklad. Na mě se obracejí voliči, kteří se snaží koupit věc, něco z amerických eh, webových stránek. Například někdo si chtěl koupit bikiny eh, za více než 200 liber a najednou se na ní obrátili celníci, musela eh, platit pokutu, musela platit clo, no a tady najednou se jí to prodražilo a tady najednou vidíme, že eh, celnice jsou proti spotřebitelům, než aby je chránili. Takže tady musíme zajistit, aby najednou ten spotřebitel se neocitl na nesprávné straně zákona jenom protože si chce něco koupit v zahraničí. Pak musíme podpořit VTO, aby Mm, tato organizace chránila například spotřebitel pamem eh, před eh, neřádnými obchody, tam přeznačně ochrana bude nabývat na váze pak eh, elektronické platby, elektronické podpisy, elektronické zadávání za zakázek a lepší transparentnost tím, že opatření například v telekomunikační sféře budou jasnější a pak tarify, povinnost například nahlásit své sídlo. V digitální sféře už by to nemělo být nutné. To už máme i ve službách nyní z digitálních a i zde by se to mělo objevit. A pak ještě svobodný pohyb dat, lokalizace dat je důležitá z pohledu zajištění soukromí a národní ochrany a bezpečnosti, ale jinak už nikoliv. Tak tady chceme, aby komise uzavírala přiměřené dohody s třetími zeměmi, aby jednak ten spotřebitel byl chráněn, ale aby nebyl ne, zbytečně zatěžován. Nyní stručně a obecně souhlasím, s svou milou kolegyní zpravodajkou v tom, jak ty obecné obrysy vypadají a pak výbor Libe se teprve pouští do práce, eh, organizuje si schůzky se zainteresovanými stranami. My máme zejména zájem o vyvážení obchodních aspektů s svobodnými datovými toky a já se budu snažit držet se eh, svých pravomocí, nezasahovat eh, vám do vaší práce a budu se těšit na další spolupráci. Děkuji vám. Jelikož A nyní za komisi máme představitele, představitelku. Ano, děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Samozřejmě komise vítá tuto zprávu. My se snažíme zabývat otázkami digitálního obchodu už nějaký ten pátek a je nám jasné, víme, co se tam děje a snažíme se podpořit tvorbu globálních eh, norem a standardů v této úrovni v této oblasti a zároveň aktualizovat pravidla pro obchod. Ta pravidla, která se používají nyní, byla VTO nastavena v roce 95. No a samozřejmě od té doby se značně změnilo obchodní prostředí a vše si zaslouží, a to urgentně, aktualizaci, aby se to přizpůsobilo obchodu dneška. To nám připadá jako zcela nezbytné, jako řekla už zpravodajka, nikoli pouze pro konkrétní hospodářská odvětví. To se netýká pouze těch Amazonu, Google a Facebooku tohoto světa. Týká se to všech obchodních odvětví, které si spolehají na data. Dám vám příklad. Výrobní firmy, například, které vyrábějí nákladní automobily. I tam se musí připustit svobodný pohyb dat, aby bylo možné nabízet tu um, údržbu těch nákladních vozů, které, kterou zákazník žádá. Komise v současné době předkládá kapitolu o digitálním obchodu u všech dohod a tam například je e, za um, ustanovení o zdrojovém kódu i e, o tom, za jakých okolností musí být firma, podnik i donucen předat svůj zdrojový kód. Zabýváme se i spotřebitelskými záležitostmi, elektronické podpisy, elektronické platby a jsme rozhodně pro moratorium o vyloučení cel u e, například elektronických převodů, aby to bylo tedy trvalé, tento rys. A co se týče datových toků, je vám známo, že komise velice bedlivě a důkladně zkoumá, jak dosáhnout té rovnováhy, kterou si všichni přejeme, tedy e, bez zbytečného omezování datových toků a zároveň přiměřená ochrana soukromí, ochrana základních práv a všeho, co si občan zaslouží. Viděl Určitě už jste se seznámili s koncepčním dokumentem, který jsme předložili před několika týdny. Stále ještě se snažíme získat názory ze strany členských států a čekáme i na váš názor. Je to velice obtížná záležitost dosáhnout rovnováhy, no ale já doufám, že se to nakonec povede. Děkuji, říká předseda Mike. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem za příspění do diskuse. Zatím se jedná o rozhodně pouze pracovní dokument. Vyslechla jsem si mnoho zajímavých záležitostí, mnohé určitě velice užitečné, i když jsem se už snažila obsáhnout kde co. Ehm, vaše postřehy to vše posílí. Důležité je i dát tam různé aspekty týkající se rozvojových zemí, i když zatím v tom stanovisku nejsou, ani jsme se neobratili na příslušný výbor. Ale pravidla pro obchod či vyjednávání o obchodu, tam nelze oslabovat komunitární legislativu, ale je možné zabudovávat podmíněnost do těchto obchod, případně dohody ze strany třetích zemí, které se rovněž zavážou dodržovat základní práva i v těch třetích zemích a to by samozřejmě jim usnadnilo přístup k našim trhům a my zároveň můžeme zajistit, že hodnoty a obchod jdou v ruku v ruce i v rozvojových zemích, i všude, kde si zaslouží podporu lidská práva, i co se týče odbourávání cenzury, která má aspekt eh, lidských práv a i boj s potlačováním konkurenceschopnosti. Takže musíme si vyjasnit, u, o co vlastně jde u um, zákonu či zákonitostí, kterým se obchody řídí a obchodování a tím odstraníme jakékoliv pochybnosti o tom, že by pravidla mohla vést ke snižování standardů, které už máme. Budu se těšit na spolupráci. Děkuji a určitě se dočkáme 25. září té vstupní verze vaší zprávy 9. 9. listopadu budeme hovořit o změcích návrzích. 22. listopadu se bude hlasovat těsně před konferenci VTO v Buenos Aires. A tam právě se bude o e, určitých záležitostech hovořit, čili služby, ochrana dat, ochrana spotřebitele tam budou figurovat významným způsobem. Uh, Děkuji. Teď na chviličku k bodu 20. Jedná se o prezentaci studie nazvané Otevřenost trhu veřejných zakázek v klíčových třetích zemích. Měli jsme bod ITI a Zajímalo nás tedy, jestli třetí země otevírají své trhy veřejných zakázek, anebo ne. A proto jsme si zadali takovouto externí studii a pozvali jsme si odborníci, paní doktorku Kamalu Davar z Univerzity v Sussexu, která během deseti minut odprezentuje svou studii. Bez mikrofonu, bohužel. Tato zpráva se zabývá otevřeností veřejných zakázek v Číně, Spojených státech, Brazílii, Indii a v Japonsku jako pěti klíčových zemí. Dívali jsme se na analýzu trhu, na regulační prostředí a srovnali jsme to s Evropskou unii. Zabývali jsme se metodickými problémy, které se objeví a docházíme k určitým závěrům. Takže jenom velice rychle, abyste měli představu o tom, jak to vypadá na těchto pěti klíčových trzích. Význam veřejných zakázek. Pro podniky i veřejnost ve spojeným ve, spojen, eh, v Evropské unii to představuje 420 miliard euro, což je 15 HDP a tři čtvrtiny veřejných zdravotnictví a sociální práce, což zajišťuje soudržnost naší společnosti. A na druhou stranu další problémy, například uzavírají se partnerství veřejného a soukromého sektoru, a i v oblasti boje s katastrofami a také na ochrany životního prostředí, lidská práva aspektů společnosti, jako třeba malé a střední podniky. Byť tedy máme hospodářskou soutěž a získání hodnoty za peníze jako hlavní hodnoty, tak eh, na jednu stranu sice hovoříme o těchto hodnotách, že je potřeba získat lepší ceny, kvalitu a výběr a liberalizovat tyto trhy veřejných zakázek, ale na druhou stranu je potřeba říci, že tyto trhy nejsou příliš otevřené. Většina veřejných zakázek centrální úrovni. Podívejme se na federální stát jako Kanada. 90% veřejných zakázek není na federální úrovni. A většina těchto zemí ale otevírá mezinárodní hospodářské soutěži pouze federální veřejné zakázky. Takže pozor na to, když hovoříme o otevřenosti. Je potřeba podívat se na to, jestli je to centrální anebo podcentrální úroveň. Na OECD 60% průměru je na jiné než centrální úrovni. Takže i když otevřete dohodami, jako třeba VTO, GPA, takovéto trhy, anebo na základě bilaterální dohody, tak ten trh pořád de facto otevřený není. Ve všech těchto trzích preferují vlastní firmy. Takže hovoříme o legislativních překážkách vnitrostátní politiky, kde podporují malé a střední podniky, minoritní podniky či národní podniky a pak máme výjimky třeba eh, silové Důležité jsou ty skutečné překážky. Nedostatek transparentnosti, nepublikování, nesledování, nedostatečně fragmentovaná legislativa, korupce, to víme, střety zájmu, které nejsou řešeny. A kromě toho tam také máme kulturní překážky. Japonsko má z právního hlediska poměrně otevřený. Nicméně kulturní a jazykové překážky jsou velmi vysoké. Takže i když <clears throat> tak přesto existují na tomto trhu stále. <clears throat> Takže, jak to vypadá s eh, těmito omezeními? Profesor Sam Given Central provádí v roce 2014 66 eh, opatření omezující bylo zavedeno. Eh, s tím, že v roce 2012 byly dvě, 2000 11.4, takže pozor na to, co se děje na těchto trzích. Teď přístup Evropské unie To je hlavní cíl této zprávy. Takže 352 miliard euro je otevřeno ve veřejných zakázkách pro země, které jsou stranami VTO, GPA. Takže my jsme se otevřeli poměrně dost. Na druhou stranu ať to otevíráme jakkoliv, tak skutečnost je, že 12 miliard vývozů z EU nebylo realizováno. Naše podnikatelská lobby říká, proč nejsme schopni se dostat na toto trhy. I když je otevřeme, tak zjevně tam nejsme schopni se dostat a potřebujeme pomoc. Co tedy omezuje konkurenceschopnost? Především se to týká dopravy, um, výstavby zdravotnických prostředků, energetiky a farmaceutických oblastí. Teď jenom hlavní trendy z těchto pěti zemí, které jsme studovali. Ve všech těchto zemích, kromě Spojených států, se zvýšil objem veřejných zakázek. V Indii, Brazílii a v Číně je to více, protože jsou stále ještě v ranější fázi rozvoje a také více investují do výstavby. V Japonské je to méně. Ve Spojených státech se ale objem veřejných zakázek snižuje. Máme zde hodně statistických údajů, které nebudu všechny citovat, ale pokud chcete, tak se na ně podívejte později. Třeba vláda Spojených států má nějaký, nějakou veřejnou zakázku vyhlášenou skoro co tři vteřiny. Spojené státy jsou největším organizátorem těchto zakázek na světě a proto tam každý chce a proto chceme TTIP třeba. A právě jedním z blokovacích míst bylo, byly veřejné zakázky. Na federální úrovni v roce 2002 tyto zakázky představily 321 miliard amerických dolarů. Do roku 2013 jiné než centrální vlády byly zodpovědné za 64 veřejných zakázek. Do roku 2015 pět hlavních ministerstev, tedy obrana, energetika, zdravotnictví, obecné služby a NASA. To jsou opravdu klíčové součásti ekonomiky, které uspořádaly většinu těchto výběrových řízení. A proto Evropská unie a řada jiných zemí se tam chce dostat. Japonsko je také stranou VTO GPA. V roce 2013 veřejné zakázky představovaly 16 HDP. 68,5 bylo na jiné než centrální úrovni a proto je potřeba se na ní soustředit. Japonsko otevřelo všechny tyto trhy, ale přesto se očekává, že pouze 10,3 celkové hodnoty pochází ze zahraničí. A podle těchto údajů 64% je ze Spojených stát, tedy 46% ze Spojených stát a 37% z Evropské unie. A my si říkáme, proč tady jsou američani více zastoupeni. Podívejme se na Indii velice rychle. Indie je pozorovatelem VTO GPA, neotevřeli trh, mají 220 miliard veřejných zakázek za rok 2011, nemají jednu rozumnou federaci, tedy dost roztříštěný systém, který se řídí určitými zásadami, ale není to systém transparentní, soustředí se na vlastní firmy, a řada legislativních návrhů se snaží soustředit na nákup z Indie. Brazílie není součástí WebTO, GPA ani pozorovatelem. Jejich federální veřejné zakázky představují 21,5 miliard euro v roce 2012. Většina z toho jsou z veřejné soutěže. 24% veškerých akvizic jsou vozidla, 29% se týká stavebního inženýrství. Takže to je zajímá, není to úplně konkurenční oblast. Mají hodně politik nakupování z místních zdrojů, především co se týče automobilů. Co se týče Číny, tak přistupuje do VTO GPA, proto právě VTO GPA je tak důležité pro ostatní země, protože tam máme opravdu 300 miliard amerických dolarů veřejných zakázek, které budou otevřeny v veřejné a zahraniční hospodářské soutěži. Většinou půjde o stavebnictví. Takže všichni čekají na to, aby se tam připojila Čína a otevřel si její trh. Co tedy k této zprávě říci? Metodika je problém, protože údaje neexistují. Tam, kde existují, není jich dost, nemáme žádný komplexní přehled není to transparentní, není prostředek pro to, kde získat ta data, nezbírají se a, a nesledují se centrálně údaje ve velkých státech. Ta, ty údaje nejsou jednotné. Jak třeba říci, jestli ta metodika je stejná, když nemáme údaje, dokonce ani v rámci VTO GPA nemáme údajů dost. Takže i když máme sekretariát a instituci, tak vlády pořád neposkytují informace. Je to proto, že je nemají, anebo že nechtějí, aby to lidé věděli. Teď jenom velice rychle pár problémů s těmi odhady. Komise má jiné odhady než Spojené státy a nezávislé akademické zdroje. Podívejte se na ty metodické problémy, je to všechno ve zprávě. Teď jenom rychlý závěr. Když se podíváte na tyto trhy, tak ty se otevírají recipročně. Nikdo neposkytne plný přístup na základě MFN. Všude máme přílohy se seznamy. Megaregionální oblasti se zpomalují a otázka tedy je, co teď udělat v této oblasti. Zdá se, že v tuto chvíli by bylo nejlepší se držet VTO GPA, protože tam alespoň máme fórum a sekretária. Tak když tam vstoupí Čína, Austrálie, Rusko a možná Indie, tak to pravděpodobně bude hlavní strana pro veřejné zakázky. Dobrá, nakonec doporučení říkám, že pravděpodobně nejlepším fórem pro bilaterální a jednání je VTO, které má orgán pro řízení sporů. Evropská unie předložila navíc velkou řadu návrhů týkající se těchto pracovních programů, jako například SME, offsety, trvalé udržitelné označování a podobně. Pokud Evropská unie bude chtít tlačit, tak by se třeba mohla dohodnout i na požadavcích týkající se právního obsahu. Děkuji, omlouvám se za odbornost této prezentace, ale mám pocit, že to je důležité téma. Děkuji. Vím, že to bylo odborné, ale získali jsme velmi dobrý přehled o těchto bodech. A určitě tam je řada obsahu, který bude vhodný k další diskusi. Máte prosím nějaké krátké, přesné otázky? Pan Kelly, pan Takula a pan Datmos. Maximálně minutu, prosím. Ano, rád. Děkuji mnohokrát. Mám spíše připomínku. V závěrech a v metodice říkáte, že hlavní nebo jedinou dobrou strategií je maximálně liberalizovat veřejné zakázky. Pokud máme veřejné zakázky, tak je to také kvůli strategické vizi, kvůli potřebě rozvoje, kvůli socioekologickým výzvám, územní zpráva a podobně. Navíc máme omezené státní rozpočty a proto může být e, veřejná zakázka velmi zajímavým nástrojem. A já například s velkým představením, předkvapením konstatuji, že v takovéto dohodě o veřejných zakázkách, tedy DPA, Evropská unie je v podstatě jediným politickým celkem, který nespecifikoval, že chce dávat přednost malým a středním podnikům. Když se podívám do zahraničí a co se děje tam, tak musím říci, že mě to taky dost vyráží dech. Veřejná diskuse ale ukazuje, dokonce i nový prezident Francouzské republiky, který podporoval, to už za chvíličku budu končit, který podporoval CETu konkrétně, zároveň podporuje eh, systém nakupujte v Evropě. Prvním zájmem Evropské unie u CETY a u TAFTY a u T-typu je dostat se na trhy veřejných zakázek na severu Ameriky. My jsme ve VTO vyhráli nad Kanadou a nevím, jak eh, na jednu stranu můžeme bojovat za CETu a na druhou stranu eh, kup, propagovat nakupování v Evropě. Kdybych si musel vybrat, vybral bych si to druhé, tedy nakopat v Evropě. Pan Kelly. Děkuji. No, ono to zase nebylo tak šíleně odborné, dalo se to celkem sledovat. Mám jenom dvě otázky. Na konci prezentace jste zmiňovala bilaterální dohodu o přístupu k veřejným zakázkám Dalo by se to udělat, aniž bychom uzavřeli celou FDA? FTA s těmito zeměmi? A nebo to automaticky znamená, eh, že k tomu dojde, jakmile budou součástí VTO. Jenom dvě jednoduché otázky. Souhlasíte s tím, že otevření trhu veřejných zakázek je důležité? Souhlasíte také s tím, že otevření těchto trhů je důležitější než propagace politického programu, o kterém tady neustále slyšíme v tomto výboru. A bohužel musím říct, že to také slyšíme z úst paní komisařky pro obchod. Joachim, bylo to dostatečně krátké? Já habe auch noch eine kurze Frage. Já mám také strašnou otázku. Jaké jsou podle vás důvody, že členské státy se takto chovají? Chtějí jenom vydělávat peníze nebo tím sledují nějaké politické cíle? Helmut, já souhlasím s kolegy, kteří hovořili o malých a středních podnicích a o tom, že je musíme posílit. Proč tedy nejsou začleněni ze strany Evropské unie? Nejsou zohledňovány. Neměli bychom eh, říci, že eh, pokud je o určité oblasti, tak by to tam neměla být ta liberalizace. Eh, další řečník, děkuji. Děkuji za tuto studii. Ukazuje, jak vypadá veřejná, situace veřejných zakázek, ale chyběl mě tam scénář k tomu, jak by regulace Evropské unie mohla mít vliv na situaci. Můžete odpovídat. První otázka. Malé a střední podniky. Ehm, proč Evropská unie nepropagovala malé a střední eh, podniky ve chvíli, kde my se vlastně snažíme tady nemít překážky na evropském trhu. Kdybychom tady měli tu diskriminaci eh, s ohledem na malé a střední podniky, tak by tam zkrátka vyvstal ten eh, problém. Souvisí to s modelem liberalizací jednotného trhu. Myslíte si, že je to dobrý nápad? Ne. Já si myslím, že je mnoho jiných způsobů, jak podpořit malé a střední podniky, ale to se v tuto chvíli politicky nenosí, takže eh, to, co já si myslím, to nikoho nezajímá, to není důležité nejlepší způsob, jak podporovat malé a střední podniky. Tady jsem si mi zamyslet nad tím, co jsou malé a střední podniky. Ty jsou úplně jiné než v USA, než v Brazílii. My tady hovoříme o něčem jiném, takže bychom měli možná začít hovořit o jednotné definici malého a středního podniku předtím, než začnete hovořit o jejich podpoře, jestli je to 500 zaměstnanců nebo 5 eh, zaměstnanců. Eh, samozřejmě Můžete eh, mít dohodu, eh, která se zaměřuje na zakázky eh, a, a, a například v Kanadě malí producenti byli vyloučeni z amerického trhu a potom se velmi rychle dohodli na tom, že na nižší než federální úrovni to Kanada velmi rychle otevře, tak aby se zachovala hm, GPA z USA. A GPA v podstatě tam je eh, taková bezpečnostní síť proti těmto věcem. Ehm, takže to očekává, Tady eh, ty scénáře Nevím, jestli jsem tomu dobře rozuměla. Co může Evropská unie udělat, aby eh, podpořila větší průnik na trh? tam jsou různé překážky, tam si musíme říct, jaké to jsou, jsou to malé střední podniky, nebo o co, o co nám jde, malé střední podniky, eh, životní prostředí, eh, korupce, nebo jaké jsou tady tedy překážky. Jakmile zjistíme, jaké jsou překážky, tak můžeme hovořit o scénářích. Jestli je to korupce, tak zkrátka přijmeme opatření proti eh, korupci. Evropská unie je v tom velmi dobrá. Děkuji. Nyní eh, tento bod můžeme uzavřít a pan Azavet by měl čekat eh, před sálem. So, uh, dear colleagues, uh, it's a pleasure for... No, vážení kolegové, eh, rád bych vám představil někoho, kdo vlastně představení ani nepotřebuje, protože ho dobře znáte. Je to eh, pan Azavedo, generální ředitel Světové obchodní organizace. Jsme velmi potěšeni, že jste přišel mezi nás. A nejprve bych vám chtěl poblahopřát k novému opětovnému jmenování, um, po druhé za sebou. A my na výboru INTE velmi pečlivě sledujeme práci VTO. Vytvořili jsme řídící výbor, který se věnuje VTO Eh, předsedá mu pan Rybik, který sedí eh, tamhle naproti a předsedou jsem také já. Organizujeme také parlamentní konferenci paralelní s ministerskou konferencí v Buenos Aires. Je to eh, náročná doba, kde zažíváme mnoho změn, změn na straně mnoha obchodních partnerů. A Ehm, právě jsme tady hovořili o eh, strategii digitálního trhu, o obchodním eh, digitálním trhu. A to bude jeden z bodů, o kterém se bude jednat v s IRIS. A teď eh, již velmi napětě čekáme na vaše slova, pokud jde o vývoj v této oblasti a tak vám bez prodlení uděluji slovo. Děkuji, pane předsedo, pane Lange, excelence, dámy a pánové, dobré dopoledne. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali mezi vás. Jsem velmi potěšen touto příležitostí s vámi dnes hovořit. Je pro mě vždy velkým potěšením eh, být v Bruselu a samozřejmě s vámi nejsem poprvé, za což jsem velmi rád. Evropská unie byla vždy nesmírně významným členem eh, multilaterálního obchodního systému. A Vnímám tady velmi významnou paralelu mezi těmito dvěma institucemi. Obě dvě eh, vytvořili po válce eh, nebo měli zajistit, že mír a stabilita budou zachovány. A vaším i naším přesvědčení je, že větší spolupráce mezi národy je způsob, jak naplnit tento sen o míru a stabilitě. Spolupráce mezi národy je dnes nesmírně důležitá, tak jako i kdykoliv dříve. A já bych chtěl hovořit o tom, jak se snažíme posilovat spolupráci v globálních otázkách, zejména v obchodních. Chtěl bych také zmínit, že poslanci sehrávají nesmírně důležitou roli, europoslanci, eh, v práci hm, naší organizace. Vaše podpora um, je velmi důležitá, eh, když diskutujete, schvalujete a ratifikujete dohody VTO a také díky tlaku, eh, který vyvíjíte na vaše vlády, aby se angažovaly eh, v klíčových otázkách. A samozřejmě pomáháte také propojit naši organizaci s vašimi Eh, voliči, s lidmi, které zastupujete. Prostřednictvím vašich vlád a platform, jako je tato, se snažíme eh, řešit, eh, naslouchat obavám vašich komunit a mm, to funguje dvoustranně, protože vy zase informujete vaše komunity o naší práci. Takže my chceme skutečně zajistit inkluzivitu globálního obchodního systému tak, aby přínosy obchodu dosáhly ke každému Během let naší práce jsme vyvinuli velmi dobré partnerství s Evropským parlamentem a prostřednictvím Meziparlamentární unie a příští konference eh, se bude konat eh, na okraji vaší, eh, nebo tedy současně s vaší konferencí v Buenos Aires a jsem velmi rád, Myslím si, že nemůžeme pochybovat o tom, že je nesmírně důležité mít systém VTO, tedy eh, pravidla pro globální eh, obchodní systém, systém, který vlastně spočívá na eh, vzájemně dohodnutých pravidlech a který umožňuje mm, zajistit co největší e, svobodu v obchodu a, rovné podmínky s ohledem nebo s respektem prostoru, který je zapotřebí pro legitimní e, veřejné politiky. Pokud dojde k nějakému nesouladu mezi členy, tak systém poskytuje nástroj trialogu a ten má umožnit vyřešit toto transparentním a předvídatelným způsobem. Pokud není možné nalézt řešení, tak máme další mechanismus pro řešení sporů, kde je to vlastně takový nestraný způsob, jak zajistit, že obchodní dohody nebo nehody, pardon, neschody nebudou eh, narůstat do horších konfliktů. Eh, v současnosti Máme více než 520, asi 520 různých sporů eh, a my tímto způsobem se snažíme poskytovat stabilitu v obchodních globálních vztazích. Víme, jak je to nesmírně důležité, víme to z krize v roce 2008 a v, ve 30. letech um, Vlastně mm, to byl velký problém, takže všichni víme, jaké důsledky z toho potom eh, vyplynuly, jaké došlo depresi eh, a to v důsledku jednostraného protekcionismu. V roce 2008 žádný takový efekt nenastal, nedošlo k žádnému velkému nárůstu protekcionismu a podíl světového dovozu který je ohrožen eh, opatřeními, eh, která eh, vlastně protekcionistická byla přijata v roce 2008, byla pouze 5 takže to dokazuje, že ten systém funguje. I když to samozřejmě není dokonalý systém, ale přesto sehrává podstatnou úlohu a zajišťuje, že nebo znamená to, že musíme samozřejmě provádět reformy v tom systému, abychom udrželi krok se současnými eh, výzvami. V tuto chvíli dochází k umírněnému eh, střednímu ekonomickému růstu v roce 2016. Eh, tady byl růst pouze 1,3 nárůst ve světovém obchodu a to, byl nej, to bylo nejnižší tempo od finanční krize. Navzdory signálům, že ta čísla eh, začínají eh, růst v roce 2017, je pravděpodobné, že tento rok bude eh, šestý rok po sobě s růstem, který nepřesáhne 3 A to je významné od poválečné doby. To samozřejmě ovlivňuje také politika, Brexit, Vyjednávání byla spuštěna, jak víte, včera, takže eh, oči světa se upírají na Brusel a ve VTO spolupracujeme s Evropskou unii i s britskou vládou, abychom podpořili toto přechodné období a zajistili, že zde budou minimální dopady na obchod. To je náš cíl. Brexit samozřejmě zahrnuje i obchodní komponentu, ale samozřejmě k němu nevedly pouze obchodní otázky, byly tady otázky v souvislosti se suverenitou, migrací, takže ten obrázek je mnohem komplexnější, netýká se pouze obchodu. Ovšem eh, šlo k určitému dopadu eh, proti globalizace eh, v mnoha segmentech populace ve světě a e, obchod je vnímán jako příčina různých narušení, narušení obchodního trhu a, a e, trhu práce. Hmm. My bychom si měli uvědomit, že ten obrázek je ale mnohem širší. Netýká se to pouze obchodu. Obchod je pouze jedním z e, faktorem. V nezávislých studiích se zjistilo, e, že vysoká produktivita mm, mm, tedy netýká se to pouze pracovního trhu, takže pět z deseti pracovních míst e, nebo pardon, z deseti ztracených pracovních míst osm souvisí s vyšší produktivitou a s novými technologiemi a, a dvě pracovní místa jsou ztracena kvůli obchodu. Takže inovace, nové technologie, vysoká produktivita, to jsou velmi zásadní prvky pro ekonomický růst a sociální rozvoj zemí. Takže ehm, tady samozřejmě jde o to, jak přistupovat k této věci a k transformačním eh, faktorům. Eh, jde o inkluzi eh, školení, eh, dovedností, podpora pro pracující, to je velmi důležité. Ale to jsou eh, domácí záležitosti v rámci jednotlivých zemích. Je to tedy na vládách, aby ovlivňovali ten správný politický mix, eh, které budou nezbytné a to na základě konkrétních okolností v dané zemi, protože ono se to samozřejmě různě liší. Na globální úrovni eh, toho můžeme udělat mnoho pro podporu inkluzivního růstu v oblasti rozvoje. Můžeme eh, poskytnout větší stabilitu pro globální obchod, který je velice důležitý pro ekonomický eh, pokrok. My se tady snažíme každý den snižovat bariéry, zlepšit propojenost, zlepšovat dovednost lidí obchodovat, snažíme se přijímat nové obchodní e, dohody. V posledních letech jsme e, vyjednali nebo přispěli e, k vyjednání mnoha dohod, které byly velmi přínosné. Například na počátku tohoto roku jsme přijali největší globální eh, dohodu, kde se snažíme zjednodušovat a standardizovat celní eh, postupy a tímto způsobem ehm, tedy ehm, snižujeme obchodní náklady globálně. A jsme tady vlastně zaznamenali nárůst o 14,3 a um, Mm, dále by to mohlo pokračovat tempem 2,7 světového obchodu. V nedávných letech členové VTO eh, vyjednali dohody v mnoha jiných oblastech. V roce 2015 eh, se zrušily vývozní eh, dotace pro zemědělské produkty a to byla největší reforma za posledních 20 let v oblasti zemědělství a také to byl důležitý počin v rámci cílu rozvoje Hmm, SNO proti hladu. A je tady snaha také odstranit bariéry, pokud jde o produkty informačních technologií. Ten obchod tady představuje 1,3 miliardy dolarů ročně a to je více než celý automobilový průmysl ve světě. Takže tady opravdu je obrovský ekonomický a systémový význam a Evropská unie tady vždy sehrává naprosto centrální úlohu, vždy byla velmi aktivní, eh, velmi napomáhala eh, konstruktivně vyjednávání. Nic eh, z toho, co jsme dosáhli, by nebylo možné bez podpory EU. Žádnou z těch dohod bychom nedosáhli, Mm, bylo možné je dosáhnout díky tomu, že členové byli ochotni dělat věci jinak, bylo zapotřebí vynaložit velkou kreativitu, pružnost. To vše bylo nové, museli jsme se vydat novými cestami, poučili jsme se z toho a myslíme si, eh, že eh, to napomohlo větší důvěře mezi našimi členy a tomu, že jsme se do všeho pustili s ještě větší energií. Ke konci roku proběhne eh, tedy zasedání v Buenos Aires a to by mohl být důležitý zlomový okamžik pro pokrok. Tam se velmi často zabývá, také se velmi často zabýváme eh, agendou z Doha, zabýváme se zemědělskými otázkami, kde se No, to týká zejména domácího trhu, bezpečnosti eh, potravin eh, eh, v rozvojových zemích a také je tady možnost dohody o omezení dotací, které vedou k nadměrnému rybalovu. A je tady snaha pustit se také do oblasti služeb udělat kroky, které by usnadnily obchod se službami a je tady také rostoucí zájem mezi některými členy VTO diskutovat o otázkách 21. století, tedy o těch modernějších záležitostech, kterým jsme se zatím ještě příliš nevěnovali, jako je e-commerce, usnadňování investic, jak pomáhat malým a středním podnikům k tomu, aby mohli více obchodovat. Takže Eh, máme tady různé skupiny, které se neformálně zabývají těmito otázkami a připravujeme toho ještě více, takže to je velmi pozitivní. A navíc je tady skutečná otevřenost eh, v přístupu eh, těch, kdo se účastní těchto jednání. Je to opravdu otevřené, kdokoliv se chce účastnit, má tu možnost a Evropská unie, jak jsem již říkal, je nesmírně důležitým hráčem ve všech těchto oblastech. Ehm, a v prosinci v Buenos Aires z toho ještě jistě mnohé vytěžíme. V těchto týdnech se to vše bude posouvat vpřed a, my teď zkrátka musíme zachovat stejné tempo a energii do té doby. Snažíme se ze všech sil poskytovat silnou platformu pro budoucnost, protože Buenos Aires je pouze prvním krokem. A vše, co nedosáhneme do té doby, to musí být připraveno do budoucnosti, abychom v budoucnost sklidili plody této práce. Takže je to velké politické, velká politická angažovanost, která bude zapotřebí na mnoha úrovních a já si myslím, že díky tomuto úsilí miliony vystoupily z chudoby, eh, zlepšuje to život eh, ještě mnoha, eh, mnohem více obyvatel planety, vytváří to podmínky pro obchod, podniky, vytváří to pracovní místa, takže to vše by mělo inspirovat politické záměry. A teď ovšem dochází k tomu, že tyto věci se jaksi odpojí od každodenního života obyvatel. A my musíme vytvořit to spojení, prohloubit ho. A vy, eh, poslanci, musíte naslouchat hlasům vašich voličů a musíme zajistit, aby obchodní systém byl inkluzivní, aby eh, zohledňoval potřeby obyvatel. Obchodní systém musí fungovat dobře a všichni musí dobře spolupracovat. V těchto obtížných dobách se musíme eh, zblížit a nesmíme se od sebe naopak vzdalovat. Musíme eh, zachovat mír a stabilitu, eh, které si všichni přejeme chránit. O tom je usilujeme a já doufám, že jste si teď udělali obrázek o tom, jaký je náš program a v tuto chvíli se již těším na další diskuze, na naši konverzaci. Slyším, těším se na to, co mi chcete říci. Děkuji panu Azvedovi a zbývá půl hodiny na prohlášení a diskusi. A případně i nějaká tu otázku. Jako první dostává slovo tady kolega, pak předsedové výboru a za EPP Daniel Gaspar jako první. Vážený pane Azevedo, srdečné díky, že vůbec existujete. Vy i celé VTO. Když se podíváme na globální prostředí a na chování některých států, které jsou stále více protekcionistické, je dobré, že máme ten základní rámec. A pak druhé poděkování vám osobně. Já už přece jen mám ten dojem, že co tam tomu vládnete vy, dochází k určitým slibným změnám a že je to právě díky vám, díky vašemu intenzivnímu snažení, takže srdečně díky. Mám přesto pár otázek. První záležitost, je plurilaterální, ta plurilaterální vyjednávání, jak to vypadá. Byl byste nám schopen říct průřezově, stručně, máme šanci, že se v dohledné době dočkáme nějakého výsledku, anebo vše bude prostě pokračovat dál. Druhá otázka. Naštěstí máme v rámci VTO mechanismus urovnávání sporů a je to velice prospěšné pro všechny. Otázka zní, co můžeme učinit pro to, abychom vše posílili, zrychlili a celý ten mechanismus prohloubili natolik, že se i to urovnávání sporů posune dál. A třetí otázka. Myslím, že všichni sledovali s obrovským zájmem proslov čínského prezidenta v Davosu, který velice otevřeně a nesmírně budoucnostně situaci popsal, ale moje otázka zní, odráží se to nějak v každodenním úsilí či případně v přístupu čínských činitelů v rámci VTO a pak USA. V USA máme velice zajímavou retoriku současného prezidenta, kterou slýcháme, projevuje se to v rámci VTO, mění se přístup americké strany v rámci VTO? Děkuji za socialisty a demokraty Karlin Gasvajta. Děkuji, srdečně vítám eh, pana Azevetu. Děkuji za vaši prezentaci a opravdu zajímavý přehled eh, toho, čím se eh, VTO zabývá. Mám čtyři otázky. COP21, to byl obrovský um, úspěch a VTO má 25 členů a není snadné najít ten konsensus. Uh, ale jak nyní můžeme se z toho poučit a dosahovat dalších eh, úspěchů. No a vy eh, sice tu vedoucí úlohu Evropského parlamentu už popisujete ve velice kladných slovech, ale jak můžeme posloužit ještě dále popsísujete, a to je další otázka, protekcionismus a nekalé praktiky. Jak se můžeme předtím chránit? Jak můžeme chránit všechny naše občany, všechny v naší společnosti a jak na to chcete v rámci svého mandátu jít? K Americe, tam už k USA ta otázka zazněla, jak se chová Amerika v rámci VTO, to by zajímalo i mě. A pak te, nadcházející konferenci v Buenos Aires. Tam samozřejmě budeme my, co by Evropský parlament, naši představitelé, sehrávat důležitou úlohu. Ono to tam není sice cílem, ale přesta. Eh, mám otázku, co si od té konference Buenos Aires slibujete v oblasti dat. A nyní za EKR Emma McClarkin. Děkuji. Děkuji, pane Azevedo, za vaši přítomnost zde za tu podpůrnou úlohu, kterou rovněž sehráváte při vyjednávání o Brexitu a to ve prospěch obou stran. Kdykoliv hovoříme VTO, vždy čekáme, že se objeví nějaký konkrétní výsledek, něco, z čeho můžeme těžit. Mohl byste nám ten balíček popsat podrobněji? Vím, že na ministeriální úrovni se zatím nepodařilo až tolik. Které jsou ty páky, pokud se například na ministerské schůzce nepodaří něčeho dosáhnout, jak můžeme mezi těmi schůzkami operovat a zejména, když hovoříme o eh, clech, o eh, obchodních politikách, mladá generace možná k tomu něco eh, přispět, jak můžeme zapojit do diskuse o obchodu mladé. Děkuji za liberály pan Takula. Děkuji. Moje poděkování platí i generálnímu řediteli panu Asevedo i z mé strany srdečné díky za ty výhledy, které se zde uvedl. Já sám se připojím k těm slovům předřečníků, totiž toho, že jste byl znovu zvolen na další volební období. Chci vám přát přípravy na zasedání Buenos Aires. No to je samozřejmě zajímavá věc a jakým způsobem může Evropský parlament přispět k lepším obchodním vztahům. Můžeme říci, že určité klady jsme už dosáhli. Určité cíle už zde máme. Multilaterální smlouva. To bychom možná mohli posunout dále, přestože se v USA leco změnilo. Otázka moje je spíše technická a týká se zemědělství. To je uh, nepřehlednutelné obětví v rámci VTO rovněž. Často se hovoří o různé pomoci zemědělcům, ta pomoc má různé podoby, ale není. Co postoj VTO v antimikrobiální oblasti. Měli bychom velice aktivně se zasazovat za dobré standardy, které budou platit globálně. To řeklo i OSN a konstatuje se to v prohlášeních OSN. Proto to téma musíme pojednat i v rámci VTO, musí se předložit. A moje otázka zní, eh, měl jste už něco k tomu? Vyjadřoval jste se k tomu? Helmut Scholz za GUE. Děkuji, pane generální řediteli, za vaši přítomnost zde. Vy už jste předeslal, že tady nejste poprvé a já musím zdůraznit, jak si velice vážím toho, že jste zde a že i v Ženevě se zasazujete za kvalitní multilaterální obchodní architekturu. Od vzniku VTO se samozřejmě globální hospodářství a ekonomické vztahy zásadně změnilo. Máme globální hodnotové řetězce, máme eh, obchodování mezi korporacemi, jsme svědky technologického pokroku, digitalizace, obchodování daty, datových toků, o tom jsme už dnes hovořili, zvýšení veřejné zakázky, například mm, zvýšení zájmu o výrobky typu Fairtrade a výrobky z ekologických farem. A moje otázka zní, máme něco v rámci VTO, Zatím zdá se, že nikoliv a to dává prostor těm, kteří zneužívají těchto systémů. Máme tady 40 milionů odhadem v podstatě otroků, moderních otroků, eh, nucených pracovníků a navíc eh, i životní prostředí trpí na eh, často módních eh, vlnách eh, pro potraviny. Tady navážu na vaše slova o dohodách o volném obchodu. Propojit obchodní politiku s obo, obecným sociálním prostředím, prostředím týkajícím se práv občanů. Jaký je váš názor? Dá se něčeho dosáhnout? Co může udělat samotná VTO? co by eh, moderní regulatorní rámec, jak může například eh, zabránit eh, neférovým praktikám. Když se podíváme na vyjednávání o TTIP, Ono to sice se netýká bezprostředně VTO, ale je možné zjistit, jak můžeme zabraňovat dumpingu, jak můžeme zjišťovat fakta o dumpingu tady. Je to velice problematické, ale já bych doufal, že cestou do Buenos Aires dospějeme ke společnému jmenovateli. Děkuji, říká předseda a za zelené pan Rado. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za vaši přítomnost, pane kolego, a líbí se mi váš způsob řízení. Myslím, že to je ta dobrá metoda, která VTO dodá chuť do další práce. První ministerská konference VTO, které jsem se účastnil, byla v roce 1994. A v té době VTO bylo opravdu středobodem celé diskuse o řízení globalizace. A mě by zajímalo, jestli vám není líto toho času, kdy VTO bylo opravdu středobodem veřejné diskuse o řízení eh, globalizace. Že se dá říci, že vy jste se trošku stáhli ze světla reflektorů také kvůli tomu, že multilateralismus trochu ztratil na síle a že VTO zdá se nevyjednává o věce, které jsou důležité v globalizaci. A také z toho důvodu, že dnešní veřejná diskuse se spíše posunula k TTIP anebo k CETA, protože v zásadě při těchto jednáních na pozadí stojí i produkční metody, takže by mě zajímalo, jestli to není selhání VTO, že nebylo schopno tuto problematiku trochu více posunout ku předu. I třeba výrobních procesů. A ty se vyjednávají dopředu a pro občany z toho vyplývá dojem, že to, o čem se diskutuje v bilaterálních eh, dohodách o volném obchodě, eh, to jsou spíše takové doplňky a to zase vede k eh, jedné otázce toho spochybňování multilateralismu. Nemohly by existovat silnější iniciativy VTO s dalšími multilaterálními rámci, tak aby se zajistila lepší komplementarita mezi vícestrannými dohodami o životním prostředí a MOP. Pochopitelně, že probíhají diskuse mezi těmito orgány, ale pokud chceme vytvořit rámec pro řízení globalizace, které zahrnou i volby, které naše společnost činí v oblasti životního prostředí a společenských otázek, tak si myslím, že by tam mělo být zapojeno VTO. A také by mě zajímalo, jak se díváte na vývoj těchto vyjednávání o veřejné podpoře rybolovu. Děkuji. Děkuji vám a za EFTD pan Dátmas. Děkuji, pane předsedo. Na úvod si dovolím zopakovat, jak si cením, že jste zde přítomen. To už vám děkovali i kolegové. A druhý bod, stejně jako řekla Emma McClarkin, velice si vážím vašeho úsilí. Moje otázka se týká služeb. Jednak, jaká eh, část eh, administrativní kapacity VTO se zabývá službami a jednak, jaké výhledy máme eh, pro liberalizaci odvětví služeb, jednak v nejbližších dvou letech a jednak v nejbližších deseti letech. Děkuji, říká předseda. A nyní dostane slovo spolupředseda řídícího výboru pro spolupráci s VTO, pan Ruby. Děkuji, děkuji kolego Lange. My v parlamentu se intenzivně zabýváme e, i debatou na odborné úrovni. Já si vzpomínám, když jste tady byl prvé, tak eskalovaly protesty v ulicích a pak nemohlo dojít k odborné výměně názoru. Pak v Hongkongu v roce 2005, to už bylo lepší, tam byla taková mediální inscenace, to byla mm, distribuována celosvětově a já jsem na Bali vás opravdu oddivoval v roce 2013, že ten vyjednávací stůl um, konzenzuálním způsobem dovedl všechny eh, k výsledku, k výstupu, který si přejeme. A že to vyjednávání, které si znovu přejeme, aby bylo úspěšné v Buenos Aires, rovněž skončilo úspěchem a to právě je rozhodující pro další globální vývoj. Proto moje otázka k otázce usnadňování obchodu eh, už byla uzavřena předběžná dohoda a teď se ale otevírá ta diskuse k Brexitu. Zda je možné uplatňovat tu facilitaci obchodu i virtuálně například mezi Irskem a Velkou Británií, že v reálném světě nebudou žádné hraniční kontroly, eh, nejbrž pouze ve virtuálním světě. To je otázka, zda něco takového lze a je možné i právně provádět. A pak bilaterální eh, obchodní dohody, zda budou podřízeny v řešení sporů VTO. Zda je to tam možné zvážit, že se to bude řešit i tam. A třetí otázka. Naše meziparlamentní konference nyní v Buenos Aires se bude konat znovu před zasedáním. Budeme se snažit i přímo na místě společně s poslanci probrat ty nejzávažnější záležitosti a vypracovat i určité vzájemné porozumění tak, aby globální obchod byl středobodem našich snah. A nyní já jako další spolupředseda dvě záležitosti. První se týká té meziparlamentní konference. Samozřejmě, že by nám nesmírně pomohlo mít návrh textu prohlášení. Evropská unie spolupracuje celosvětově s partnery a sepisuje celou řadu textů. Čekáte, že se vše zdaří a že 9. prosince budeme mít už nějakou pracovní verzi, kterou si můžeme proanalýzovat, která může být základem pro naše diskusy. Tady, jak to bylo v Keni, tak to nebylo ideální. A druhá otázka pokrok, kterého chceme dosáhnout, který si představujeme z Aires. To elektronické obchodování. Z mého pohledu by se mohlo jednat o přemostující záležitost. Máme elektronické obchodování v průmyslových, eh, vysoce rozvinutých zemích, ale odehrává se to i eh, v rozvojových zemích. Víte, před několika týdny se sešli takzvaní přátelé elektronického obchodování na vyjednávání. Myslíte si, jak to odhadujete? Skončí to v Buenos Aires úspěchem? A nebo se tam víceméně odehraje pouze nějaké udržovací eh, jednání? A pak ještě máma eh, z GUE Anne-Marie Mirie. Děkuji, pane předsedo. Já mám už něco víc než pouze obecné otázky. Ale ne vše zde zaznělo, takže já se zkusím ptát na to ostatní. Některé země vyčítají VTO, že se jedná o multilaterální organizaci, ale nejednající v zájmu všech členů. Například rozvojové země se snaží liberalizovat i otevřené služby, otevírat trhy. A co vy si myslíte? Je tam možnost, že by VTO vypracovávala multilaterální dohody, které budou v zájmu i těch rozvojových zemí, těch slabších zemí, anebo už se jí to vymklo z rukou a e, přenechává to ostatním a pouze jakoby vytyčuje směr, e, či spíše ostatní pak e, Eh, to vytyčují. U toho mm, přístupového protokolu jste to trochu rozvířili s Čínou, protože Čína měla být prohlášena za tržní hospodářství do konce roku 2016, ale Číně se to nepodařilo dokázat. A já sama mám v té věci pochybnosti. No, ale dobrá. Eh, I Evropané by se měli postarat o to, aby se eh, stejná pravidla týkala všech jak nyní bude zacházet s tím, jak je Čína srovnatelná s ostatními zeměmi. A pak další odbourávání překážek a zvyšování obchodní výměny. To ale vede i k zvýšenému znečišťování a k zvýšení spotřeby paliv a Rovněž nezastírejme si k oslabování podmínek v zaměstnání a práv zaměstnanců. Jak chcete s tím zacházet? Máme pracovní skupinu eh, v OSN, které chce hm, pojednávat o podmínkách lidských práv a zaměstnání. Pan Buchner, Děkuji, že jste zde před námi vystoupil s tak podrobnou zprávou. Přesto však já bych chtěl alespoň sobě body naznačit, že bych si rád vyslechl váš postoj. Za prvé, jak to vypadá s dalším kolem Douha? Je možné zachránit alespoň část této dohody a dát jí tvar určité závazné dohody? Za druhé, jak vidíte šanci dosáhnout něčeho u těch mechanismů typu special safeguards, čili um, mimořádné ochranné prvky. I tam si myslím, že by si to zasloužilo z toho něco zachránit. Ale jak vidíte, jak to odhadujete, ty šance. Třetí věc, um, skladování um, potravin pro záchranné účely, pro mimořádné situace, například v Indii. To už celá léta pokračuje, ničeho jsme zatím nedosáhli a jedná se o důležitou záležitost jak pro věrohodnost VTO, tak z pohledu lidských práv. A poslední moje otázka, to už vlastně se k tomu vyjádřil pan Žado, totiž eh, potenciální subvence pro rybolov nikoli pouze eh, nám jde o to, že nebudou už v mořích žádné ryby, že se vše odloví, ale jde i o rozvojové země, například na západním pobřeží Afriky, o jejich přežití, o přežití toho odvětví. Je tady nějaká možnost, že se VTO, že VTO zasáhne ve prospěch rozvojových zemí v oblasti rybolovu? Tak, pane generální tajemníku, pouhých několik otázeček a prohlášení. Co vy na to? Dávám vám slovo. Mám jenom 13 minut, abych na to všechno odpověděl. Čelil jsem mnohým výzvám, ale toto je opravdu těžká. Pokusím se o stručnost a zacílenost svých odpovědí. Pan Gaspery se ptal na mezinárodní dohody, které se připravují. Já jsem ve své prezentaci se k ním krátce vyjádřil. Je ještě příliš brzy na to říci, co se dá udělat se na C11 ano, hovoří se o všech bodech v rámci DDA, ale v tuto chvíli jsou to dost kontroverzní záležitosti. Umožnění investic malé střední podniky, obchodování, to je i mimo rámec DDA, také se to řeší, ale problém je, že to není příliš zacílené. Ty diskuse jsou stále velmi obecné a předběžné. Hovoří se o elektronickém obchodování a najednou každá delegace vystupuje a začíná mluvit o něčem úplně jiném. Začínají se objevovat dokumenty. Konec konců i Evropská unie předložila svůj podklad a tyto dokumenty možná trochu zacílí a us, usměrní tuto diskusi, ale v tuto chvíli se to těžko dá hodnotit. Všichni by na to chtěli znát odpověď, mě je nevýjímaje. Co se týče řešení sporů a mezinárodní perspektivy, Systém VTO byl velmi úspěšný. Teď je trochu pod tlakem, protože narůstá počet případů. Ten nárůst není tak rychlý a spíše se týká navýšení složitosti těchto případů. A bude na to potřeba reagovat. Každý systém si bude muset najít svou cestu ku předu a myslím si, že systém VTO může na pomoci. V každém případě vyškolení nějakou dobu trvá. Teď Čína a Davos. Tam byly zmíněny i další otázky týkající se Číny a vícestranného obchodu. No, oni jsou členem jako každý jiný. Aktivně se účastní jednání, mají svůj vlastní program, mají své vlastní obavy a zájmy. Ale nemohl by říci, že Čína není konstruktivní. Vyjednává. Pouze mají své partikulární pohledy, které razantně chrání jako každý jiný člen VTO. Dobré je, že Čína říkala, že multilaterální systém je důležitým prvkem řízení světové ekonomiky a bude se dát s nimi zpracovat. Pracovat. Teď tedy změna postoje USA k VTO. Zatím jsme opatrní, oni jsou opatrní, vyslali tam nový tým, snaží se lépe seznámit s tím, co se projednává a o čem se vyjednává. Jasně prohlásili ústy Lighthizera, že VTO je zásadní že je důležitou součástí systému mezinárodního obchodu a že chtějí spolupracovat. Ano, mají určité obavy, v určitých oblastech chtějí změny, ale konec konců to my děláme. Neustále ten systém eh, reformujeme. Jenom uvidíme, jestli ty jejich návrhy budou přijatelné pro více stran. Teď koncensus s více, s vyššími čísly. Ano, tam jsme zaznamenali pokrok. Ve VTO ale nejde úplně o čísla. Mnozí nás kritizují, že jsme příliš velcí, ale většinou, většinu problémů, které řešíme, je mezi klíčovými hráči. Není to proto, že by nás tam bylo 160, ale většina těch kauz se řeší, protože tam jsou ti dva, tři hlavní. A pokud se vyřeší ty hlavní problémy, tak potom si myslím, že se to samo o sobě posune dále. Hovořili jste o bilaterálních a regionálních dohodách. Já na to říkám, že to nebude zase tak jednoduché. Lidé mají zase pocit, že problém je ve velikosti VTO, ale on není. Problém je v rozdílu názorů klíčových hráčů. A tak jako u TFA, to bude řešit zavedením určitého manevracího prostoru. Ano, když máme 160 členů, tak máme různou úroveň rozvoje a různou schopnost provádět tyto dohody. A musíme se proto dohodnout tak, aby lidé mohli na sebe přijmout ty závazky tak, jak jsou na ně připraveni. A také jim potřebujeme pomoci vybudovat kapacity, které k tomu budou potřebovat. Je to zajímavá nová dohoda, bude to jakási nová krev ve fungování VTO Uvidíme, jestli se to ubírá správným směrem. Co s protekcionismem a tlakem proti obchodu v řadě společností a jejich segmentů? No, já myslím, že je potřeba o tom mluvit. Jsou k tomu důvody, není to proto, že lidé nemají rádi obchod, ale proto, že něčím trpí. hospodářský a politický systém se prostě o tyto lidi nepostará, a oni jsou nespokojeni a trefí se do jednoduchého cíle, tedy do obchodu. Je potřeba uznat, že existuje problém, potom najít způsob, jak těmto lidem pomoci a neříkat jim, že odpověď je obchodujte. Obchod není hla, je tím hlavním problémem, proč těm lidem není dobře. A myslím si, že je potřeba o tom hovořit více do hloubky. Teď Buenos Aires a co se dá očekávat? No, tam je pořád ještě otazník. Evropská unie byla velmi nápomocná. Především v tom smyslu, že, koncep- že koncepční diskuse přetavila v eh, návrhy textu, protože máte dostatečné zkušenosti a znalosti, což se nedá říci o každém členu VTO. S tím jsem byli velmi spokojeni a je potřeba se o tom dále bavit. V tuto chvíli je těžko říci, co se stane v Buenos Aires. Taž odpověď na otázku paní McCartland, tedy ke konkrétním cílům. Potom tam padla otázka, jak zajistit, aby se mladí lidé zajímali o obchodní problematiku. Zase myslím si, že je potřeba propagovat diskusy o tom. Ať už jedu kamkoliv, do jakékoliv země, především do těch rozvinutých, tak se snažím setkávat se studenty. Jezdím na vysoké školy, hovořím s akademiky. Tito lidé jsou hodně emotivní, ale na druhou stranu Mladí lidé jsou připraveni diskutovat racionálně, pokud jim předložíte fakta k diskusi a učiníte tak racionálně a rozumně, tak jsou připraveni k diskusi. Já myslím, že to je vhodný způsob, jak s nimi komunikovat. Pan Takula se ptal na rezistenci proti antimikrobiálním látkám. My k tomu nemáme žádná vyjednávání. Nicméně máme výbory ve VTO, které se touto problematikou zabývají. Máme třeba výbor SPS. Diskuse tedy probíhá a pokračuje. Pokud nějaký člen chce, abychom jednali o této konkrétní otázce, tak můžeme. Lidé se nás ptají, co by dělalo VTO v této oblasti. No VTO nedělá nic, vy jako členské státy VTO máte možnost a právo iniciovat diskusi k VTO. Pokud je to pro vás důležitá otázka, tak ji můžete předložit jednomu z výborů či dokonce k vyjednávání. Závisí, jak se k tomu chcete postavit. Pan Schulz, ano, svět se mění, nedostatečně vznikají multilaterální pravidla a zneužívají se. Ano, no to přesně to já jsem před chvíli říkal. Je potřeba si uvědomit, že se objevují neustále nové oblasti k diskusi. Někteří z vás se ptali na Doha a další oblasti vyjednávání. No víte, teď ve VTO existují určité země, které se domnívají, že program v Doha, z Doha nemůže pokračovat, protože je to ztráta času a že je to dopředu ztracené a nechtějí se do toho pouštět. Na druhou stranu existují jiní, kteří mají za to, že by nebylo dobré to opustit, jelikož jsme již do toho vložili tolik úsilí a trvají na tom, že je potřeba pokračovat v těchto jednáních. To jsou tedy dva názory na extrému a mezi nimi je celá řada niancí. Temata v rámci Doha se nestratí jenom tak. V tom si myslím, že panuje konsensus zemědělství, služby. To jsou určitě témata, která zůstanou. Ale uvidíme, co se nám podaří z toho vytáhnout. V Nairobi jsme třeba získali zákaz subvencí vyvážených zemědělských produktů. A to bylo součástí jednání v Doha. Ti, kteří z vás byli v Hongkongu, vědí, že se o tom hodně diskutovalo. Jak tedy eliminovat tyto subvence na vyvážené zemědělské produkty? V Hongkongu to byla opravdu ta nejžavější diskuse a v Nairobi se to povedlo. Takže možná se objeví i další problematiky, které takto budeme schopni vyřešit, byť to asi nezvládneme všechno najednou. Problém je v tom, že některé členské státy mají za to, že nejprve je potřeba uzavřít jednání z Doha, než se začneme zabývat něčím jiným. Pokud na to budeme čekat, jak já jsem říkal, tak prohrajeme, protože je potřeba se zabývat řadou různých věcí. Pokud nerozpracujeme, nezačneme rozpracovávat něco, dokud nedokončíme všechno ostatní, tak si myslím, že to nebude vhodné pro naši organizaci. Je potřeba se zabývat tím, jak řešit tato nová témata, aniž bychom ignorovali ta předchozí témata, která zatím nebyla dojednána. Podle mě je potřeba dělat obě na jednou. Posilování důvěry je asi hlavním, nebo jedním z hlavních bodů. Pan Žadu se ptal na subvence rybolovu. Je potřeba o tom hovořit. Evropská unie je velmi aktivním aktérem v této diskusi. Má ambice, na druhou stranu citlivá místa a myslím, že je potřeba o tom hovořit více do hloubky. Pro tuto chvíli těžko odhadnout, jak daleko se to dostane. Někdo zmiňoval rozvojové země, které se velmi aktivně účastní tohoto jednání. Otázka je, kolik prostoru jim dáme. Pořád se konec konců rozvíjejí, nemají plně etablované flotily, ale na druhou stranu zase nechceme otevřít hluchá místa v té úpravě a rozmělně tak právní úpravu. To je určitě zajímavá a citlivá diskuse. Dohody o životním prostředí a veřejná regulace, to byla další otázka. Já myslím, že existuje dostatek prostoru pro to, aby členské státy a jakákoliv země si vytvářely pravidla k ochraně zdraví či životního prostředí. Potřebujete pouze naplnit dvě věci, že to v podstatě není zástěrkou pro protekcionistické opatření. Že tedy vaše opatření je v souladu s deklarovaným cílem. Pokud to dokážete, tak si v podstatě můžete dělat, co je vám libo v jakkoliv ambiciozní to bude. Aspoň to tedy to vypadalo z judikáty rozhodnutých případů ve VTO. Takže si myslím, že určitě i zde je velký prostor. Co se týče služeb a otázky pěti či deseti let, tam fakt nevím. To závisí na řadě věcí. Hovoří se o vnitrostátní regulaci, hovoří se o umožnění výměny služeb, ale pořád zde ještě existuje veliká šedá oblast. pro tuto chvíli ještě není rozhodnuto a myslím si, že i zde bude klíčem flexibilita. Pan Rubic se ptal na TFA. Především pro malé a střední podniky je to důležitá věc. Snažíme se rozvinout toto jednání, tak aby to neskončilo jenom dohodou, abychom se zabývali i tím, jak je realizována a navazovali na tuto implementaci. co se týče obchodní arbitráže, jestli to zvládne systém řešení sporu, já myslím, že ano. Napětí určitě bude a není jednoduché proto získat prostředky, a to z mnoha důvodů. Nejenom rozpočtových, ale vyplývající ze stávající reality světa. Najměte si právníka, pět let ho vyškolíte a pak vám ho převezme, přebere někdo ze soukromého sektoru, z jehož platy nemůžete konkurovat. Takže ano, problémy budou a budeme se snažit je řešit. Budu se velmi těšit na meziparlamentní konferenci v Buenos Aires. Podrobnosti nemám, ale v každém případě budu k dispozici. Pokud můžu být nějak nápomocný, tak mi prosím dejte vědět. Já si myslím, že je důležité, aby takovýto dialog pokračoval i nadále. Teď, co se týče textu deklarace, tak tam pro tuto chvíli nevím. Bylo by užitečné, aby byly předkládány náměty. Řada deklarací nedávno ne, neuspěla. Doufám, že do prosince bude situace jasnější, že budeme lépe vědět, co chceme říci a nebudeme se tolik hádat o jednotlivá slova, spíše se budeme bavit koncepčně. jak chceme, aby vypadala naše organizace a globální systém. Takže v tuto chvíli fakticky nevím. Pokud teď bychom předložili návrh textový, tak by to bylo ještě příliš brzo a možná by to bylo kontraproduktivní. Ale každý se rozhoduje sám za sebe, každý člen, takže pochopitelně to nechám na vás. Pokud já bych byl delegace, tak bych to v tuto chvíli nepředkládal. Ale mě většinou lidi neposlouchají. K té diskusi se ale dostaneme. A bude to diskuse důležitá. Otázka je, co s ní. Elektronické obchodování. Tady se zase vracíme k situaci pana Langeho. O rozvojových a rozvinutých zemích. Tady je potřeba rozhodnout, eh, mezi těmi, kteří chtějí nejprve dokončit Doha a těmi, kteří chtějí, aby proběhla tato diskuse ještě před dokončením Doha. Se všemi jsme o tom zatím nejednali, ale jednali jsme o tom s mnohými a tudy si myslím, že vede cesta. Na co jsem ještě zapomněl? Paní Mener se ptala na nucení rozvojových zemí k liberalizaci. Já s tím nesouhlasím už neplatí dávno, že rozvojové země jsou k něčemu nuceny. Jsou to velké země, mají svou moc, často spolupracují, takže nejsou nuceny k liberalizaci. Vyjednávají, vyjednávají tvrdě. Zájmy LDC jsou určitě jedním ze středobodů, kolem kterých se točí tato vyjednávání. Ve VTO to funguje tak, že pokud velcí aktéři nebudou ochotní spolupracovat, tak se nic nestane. Ale na druhou stranu, pokud si nezískáte podporu LDC a rozvojových zemí, tak se také nic nestane. A to myslím, že je dobře vyváženo v této organizaci. Teď, co se týče statutu tržní ekonomiky pro Čínu, jak jsem říkal, no VTO k tomu nijak nepřistupuje, k tomu přistupují členové VTO, kteří vyjednávají. Teď, myslím, existuje spor mezi Čínou a Evropskou unii o metodice počítání antidumpingových eh, cel. No uvidíme, jak to dopadne. Chtěl jsem jenom k tomu říci, že se to netýká statutu tržní ekonomiky. Podle toho se nebude určovat, jestli Čína anebo není, je a nebo není tržní ekonomikou. Já myslím, že lidé tomu občas špatně rozumějí. Jde o to, jestli daný člen může používat zvolenou metodiku k tomu, na co má právo podle přístupového protokolu. Je to technické téma, tak nedělejme z komára velblouda. Pan Bilchne. A k tomu, že části DDA možná můžeme zachránit, nevím. Taky doufám intenzivně na tom pracujeme. Něco jsme, něčeho jsme dosáhli v Nairobi a doufám, že dostaneme více. Teď pravděpodobnost úspěchu SSM, tady musím říct, že to bude tvrdé pro MC11. Některé rozvojové země chtějí SSM, jiné ne, protože říkají, že eh, jim to škodí. Takže na stejné úrovni vývo- rozvoje máme dva různé názory. Je to tedy sporné. Já nesouhlasím s tím, že jsme nedosáhli ničeho. Našli jsme předběžné řešení, mírové ustanovení, které bylo vyjednáno v Bali. A jde o to, že ti, kteří chtějí více, u public stock holding, tak v podstatě zacházejí nad rámec toho, co bylo dohodnuto. Protože to předběžné řešení je v podstatě otevřené. Nekonečné. Takže se nedá říct, že bychom nedosáhli ničeho, ale pravda je, že ta jednání jsou stále dosti napjatá, protože se týkají zásadních hospodářských zájmů na obou stranách. Teď, co se týče subvencí rybolovu, o tom už jsem hovořil. A určitě všechno jsem nezvládl. Nezvládl jsem to určitě za 13 minut, ale snažil jsem se maximálně odpovědět na všechny otázky. A teď jenom jednu věc, pokud můžu. Já bych vám chtěl poblahopřát k těm otázkám, protože byly opravdu velmi dobré a týkaly se závažných věcí. A jsem velice rád, že takto intenzivně sledujete práci VTO. Děkuji. Thanks a lot for this uh, picture and... Hmm, děkuji. A samozřejmě budeme i nadále sledovat uh, dění VVTO a setkáme se v Buenos Aires. Děkujeme vám a přejeme vám mnoho štěstí.